Bitte nehmen Sie Platz. Tak prosím, usaďte se, kolegyně, kolegové. Ich heiße alle herzlich willkommen. Všechny vás srdečně vítám na prvním zasedání v roce 11 a při do příležitosti všem přeji také dobrý, úspěšný a zdravý nový rok. A když eh, vám to přeji všem, tak je jasné, že ten úspěch v novém roce dosáhneme pouze všichni společně a chceme proto také něco udělat. Pustíme se rovnou do pořadu jednání, poněvadž chceme dnes jednat o budoucí zemědělské politice, její podobě a financování. Máme štěstí v tom, že je mezi námi také pan komisař Čološ, který projevil ochotu si s námi o tom podiskutovat a seznámit nás s plány Evropské komise ohledně reformy zemědělské politiky. Nicméně pan komisař má pouze omezený čas, nemůže tady zůstat po celou dobu našeho zasedání, proto všechny prosím, aby pochopili, že přehodíme body jednání 4 a 3. Tedy prohodíme je, prohodíme je navzájem. Já doufám, že s tím všichni souhlasí. Mám sice řadu sdělení, ale to si můžeme vyřídit potom, až tady pan komisář nebude. Pustíme se tedy do bodu jednání číslo 4. A pokud se týče našich zápisů, tak samozřejmě jako vždycky, pokud nikdo neznese námětku, bude to považováno za tichý souhlas a schválení. Takže v tom bodě číslo čtyři jde o budoucnost zemědělské politiky po roce 2013. Totiž do roku 13 je všechno už vyřešené a my teď budeme muset uvažovat o tom, jak to v tom následujícím období budeme chtít upravit. No a nyní eh, se musíme dohodnout na pořadí toho, jak budeme tady postupovat. Takže nejdříve dáme slovo na pět minut Salvadorovi, poté dáme na deset minut slovo panu komisaři, který nás seznámí se stanovisky komise a možná, že také bude moci odpovědět na otázky, které dostal písemně. Poté dostanou slovo řečníci za jednotlivé frakce, nemusí to být koordinátoři. Některé frakce se vyjádří v tom smyslu, že chtějí, aby za ně promluvil někdo jiný, čili budou to mluvčí za frakce, každý dostane maximálně pět minut, pokud to zvládnete rychleji, tím lépe. No a dále máme zde mezi sebou předsedu zemědělského výboru, srdečně ho vítám, který nás seznámí se stanoviskem zemědělského výboru poté, co promluví mluvčí za jednotlivé frakce. No a pak eh, bude čas na odpovědi pana komisaře, to bude první kolo, a pak eh, zahájíme všeobecnou diskusi s kolegyněmi a kolegy. Já už tady mám eh, první jména. Gianni Lavia se jako první přihlásil. No a teď tedy spustíme ten program, jak jsem řekla, takže nejdříve Salvador Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, pane předsedo a také pane komisaři. Nevidím vás v tomto sále. Můžete mi ukázat, kde je pan komisař? Byl jste úplně blízko, paní předsedající. Hovořili jsme eh, mezi koordinátory včera o tomto setkání. Důležité je naslechnout, vyslechnout stanovisko expertů, abychom zjistili, jak bude vypadat společná zemědělská politika v nejbližším období z finančního hlediska a teď bych začal tím, že budu klást otázky a budu očekávat odpovědi a také otázky dalších kolegů. V průběhu tohoto uh, úvodního slova bych, pane komisaři, chci poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a jak se to domnívá mnoho členských států. Řeknu, že potřebujeme dobře financovanou a silnou zemědělskou politiku a to je základ z toho sdělení, které jste nedávno předložil uh, ohledně reformy SZP. SZP potřebujeme dobře financovanou SZP, což neodpovídá některým prohlášením, které, která slyšíme tu a tam v některých členských státech. Některé jsou ve prospěch snížení komunitárního rozpočtu v nejbližších letech. A proto klademe první otázku, pane komisaři. Jaké je vaše stanovisko, pokud jde o e, výši rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Pane komisaři, domníváte se, že se současným rozpočtem se nám to podaří? Některé členské státy se snaží naznačit, že už by se měly snížit dávky. Eh, co si o to myslíte vy, pane komisaři? A za druhé, pokud jde o tento model financování společné zemědělské politiky, eh, dělí se na přímé platby první pilíř a spolufinancování v druhém pilíři? Tedy má otázka zní a je spojena samozřejmě s otázkou první. Domníváte se, že totální komunitarizace zemědělských výdajů by zlepšilo jejich efektivitu? A nebo naopak souhlasil byste s tím, že by se spolufinancování mělo rozšířit i na první pilíř? Takže je tady jedna věc, která mi dělá velkou starost, krom tedy finanční částky, kterou věnujeme společné zemědělské politice. Jde totiž o to, jakým způsobem začlenit SZP do dalších finančních výdajů. Jaké bude její, jaká bude její role Máme velice jednoduché struktury a mohli bychom se dostat až do velice složitých struktur, ale je nutné, aby společná zemědělská politika odpovídala strategiím 2020. Když se podíváme tedy na tuto strategii, musíme zjistit, chceme-li si zadrž- zachovat eh, společnou zemědělskou politiku s různými kategoriemi a nebo ji rozdělíme na několik různých cílů. Růst, eh, inkluzíve, trvale udržitelný rozvoj a tak dále. A nebo z toho uděláme úplně jinou kategorii z, toho, z tohoto zemědělství. A jak bude vypadat fond pro rozvoj venkova? Jsou tady určité tendence, které se snaží všechny fondy spojit v jedné eh, politice soudržnosti, včetně tohoto fondu pro rozvoj venkova, to by znamenalo, že bychom se vrátili k původnímu systému, kde jsme měli ještě další finanční perspektivy. Všechny fondy se nacházely v jediné struktuře. Jsou tady výhody, nevýhody tohoto systému a rád bych věděl, co si o to myslíte. Vidíte, paní předsedkyně, byl jsem velice stručný v tomto úvodním slově a doufám, že kolegové nám ještě položí další otázky a dodají další detaily. Děkuji. Vielen Dank, vielen Dank. Děkuji Salvatore, tak to bylo velmi přesné, správně stručné. A pane komisaři, teď bych vás poprosila o prohlášení. Máte 10 minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve vám chci také popřát velice úspěšný rok plný inspirací a dobrých nápadů pro Evropu. O tom opravdu nepochybuji. Z naší strany, ze strany komise, se snažíme eh, přinést dobré nápady a konce minulého roku jsme předložili sdělení o reformě společné zemědělské politiky a já tedy vstoupím přímo do tohoto tématu sdělení, které má za cíl připravit společnou zemědělskou politiku v perspektivu roku 2020. To znamená, že musíme zohlednit na jedné straně to, s čím počítá již smlouva, a to, co smlouva přináší pro společnou zemědělskou politiku a na druhé straně musíme začlenit očekávání společnosti pro nejbližší roky. To jsou očekávání, která vidí jako odvětvovou politiku, ale pouze více odvětvová politika to může zodpovědnit. Čili tři společné cíle do budoucna. Za prvé, bezpečnost potravin, pokud jde o množství, kvalitu a různorodost a také bezpečnost potravin. To vidíme, když se podíváme na tisk v posledních dnech. Otázka eh, bezpečnosti potravin, to není cíl, který jsme splnili jednou provždy, i když jde o region, jako je Evropa. Druhý velice důležitý cíl a stále více důležitý pro evropské zemědělství je eh, řízení přírodních zdrojů, což je velice důležité jak z ekonomického hlediska, protože regenerovat ty zdroje, které nám přinášejí potraviny, to je velice důležité z ekonomického hlediska, ale rovněž tak z hlediska životního prostředí zachovat eh, biodiversitu, kvalitu půdy, vody, to jsou také cíle, které musí zemědělství vyřešit, protože zemědělství pracuje s přírodními zdroji. Musím ještě připomenout, že zemědělství spolu s lesohospodářstvím lesnictvím, ta, také musíme podpořit lesy. E, představuje více než dvě třetiny e, plochy Evropy. Když se podíváme na Evropu 27, kde je velká, velká různorodost teritoriální, e, tedy zemědělství to musí všechno zohlednit, aby se zachovala rovnováha teritoriální i zemědělská na celém území Evropy což bude probíhat skrze společnou zemědělskou politiku především a společná zemědělská politika musí dá nadále plnit tento cíl, tím spíše, že po rozšíření Otázka zemědělství, venkova a území Evropy je stále závažnější pro Evropu. Musíme působit tak, aby společná zemědělská politika měla jasnou evropskou přidanou hodnotu. Domnívám se, že evropské peníze musíme použít pro takové politiky a takové nástroje, které mají hodnotu. A e, společná zemědělská politika je nejvíce komunitarizovaná politika v Evropě, také je nejstarší v posledních letech došlo k reformám, ale je to politika, která odpovídá ekonomickým výzvám a také teritoriálním výzvám. Když hovoříme o jednotném trhu a když hovoříme o řízení teritoria, eh, na eh, evropské úrovni, pak eh, je to méně náročné, než kdybychom měli 27 národních politik. My jsme zaměřili reformu na ekonomické výzvy, na výzvy životního prostředí a výzvy územní, které jsou rovněž začleněny do strategie 2020. Mám pocit, že společná zemědělská politika, jak jsem již řekl, krom těch cílů, které musí řešit podle smlouvy, také má řešit eh, cíle strategie 2020, protože Trvale udržitelný rozvoj nemůže být dosažen bez správného řízení přírodních zdrojů na dvou třetinách evropského území a nemůžeme dospět k dobrému cíli bez ekonomické zemědělské činnosti v zemědělství i mimo zemědělství. A musí to být inteligentní rozvoj v potravinářském a zemědělském oboru průmysl v tomto průmyslu, potravinářském průmyslu, zajišťujeme nejvyšší příjem vlastně ze všech průmyslových odvětví bez podpory modernizace a posilování konkurenceschopnosti společná zemědělská politika se nemůže uskutečnit. Máme tady velice silný potravinářsko-zemědělský sektor, máme společnou zemědělskou eh, politiku, která podporuje eh, účinnou výrobu surovin. Ve svém prvním příspěvku reaguji na otázky pana Garigy. Musím říci, že počítáme s ambiciozními cíly pro tuto politiku. Rozpočet by měl být odpovídající k těm, odpovídající těmto eh, ambicím a také počítáme s rozšířením na stejné úrovni rozpočtu posledních letech požadujeme od eh, zemědělců více, než je ekonomický výkon a také záleží na tom, co může společná zemědělská politika přinést. To je tedy otázka na tuto to je tedy odpověď na tuto otázku a komise ještě dodá eh, odpověď, pokud jde o finanční perspektivy, finanční výhledy. Ve svízelné ekonomické situaci je nutné, abychom použili velice efektivně eh, náš rozpočet a eh, my se snažíme využívat efektivně rozpočet pro tradiční cíle Evropské unie, stejně tak jako pro cíle, které jsme si stanovili v horizontu roku 2020. Musíme také posílit snížení rozpočtu společné zemědělské politiky, aby to odpovídalo našim ambicím. V rámci této politiky nemůžeme požadovat po zemědělcích, aby dělali ještě více, krom těch ekonomických aspektů, s menší podporou, protože zemědělci v Evropě mají velkou konkurenci na mezinárodním trhu a víme, že se po nich chce daleko více než po zemědělcích jinde ve světě tak musíme eh, tuto věc vyjádřit zcela jasně. Chceme-li eh, mít v Evropě eh, spoustu potravin a také zachovat přírodní zdroje na celém území, musíme to zajistit na celo, živo, celoevropské úrovni. Dále komunitarizace Eh, společné zemědělské politiky. Jak jsem řekl, je to nejvíce komunitární politika, nejvíce integrovaná v současné struktuře, spočívá na dvou pilířích. První pilíř se soustředuje na odměňování veřejných eh, statků Víme, že zemědělský, eh, zemědělský sektor má nižší návratnost, než když se podíváme na průměrné, tedy na průměrnou návratnost v celé Evropské unii. A takže chceme Chceme-li mít společný trh, potřebujeme mít společná pravidla a společné nástroje. První pilíř je finanční, stoprocentně finanční pilíř v evropské úrovni. Pak máme druhý pilíř, který musí zohlednit e, územní aspekty, specifičnosti jednotlivých regionů a to je pilíř, který je spolufinancován. Chceme-li tedy pomýšlet na spolufinancování prvého pilíře, musíme se podívat, zda můžeme vyžadovat od členských států z právního hlediska spolufinancování a zda to tedy, a můžeme-li to po nich žádat, znamená to, že členské státy mohou spolufinancovat podle svých rozpočtových prostředků, ale je tady riziko, že by eh, tady mohlo dojít k posunu eh, pomoci pro jednotlivé zemědělce v jednotlivých členských státech tato struktura, eh, když se podíváme na pilíř, který je stoprocentně financován, a pak s druhým pilířem, kde dochází ke kofinancování, spolufinancování, je to struktura, která fungovat může. A jaké místo má společná zeměnská politika ve struktuře rozpočtu? Je tady více eh, možností, které můžeme prostudovat. Komise je prostuduje a předloží je ve svém sdělení o rozpočtových výhledech. Chci připomenout to, co jsem řekl na začátku. Společná zemědělská politika je na jedné straně komunitární historická politika, která má cíle stanovené smlouvou, stanovené smlouvou, ale také řeší cíle odpovídající strategii 2020. Nevím, jestli můžeme to mm, opravdu nalepit na tu strategii roku 2020 ale v každém případě je tady mnoho momentů společné zemědělské politiky, které odpovídají strategii 2020. Pokud je o fond e, rozvoje venkova, tím skončím. Pokud je o komisi, já jsem vedl e, jednání s komisařem Hánem a oba se domníváme, že nejlepším řešením by bylo uchovat politiku rozvoje venkova odděleně od politiky soudržnosti s jiným fondem, tedy se, spol- se specifickými prostředky a zajistit lepší koordinaci v rámci strategického eh, rámce zajistit větší soudržnost při používání jednotlivých strukturálních nástrojů. Čili tímto způsobem bychom měli postupovat ku předu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Tak to bylo na nejvýš přesných 10 minut. A nyní eh, dáme kolečko eh, pro zástupce eh, frakcí a začíná Albert Dez za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i vám, pane komisaři, a všem vám přeji všechno nejlepší do nového roku a doufám, že letos se dobereme správných rozhodnutí, zejména pokud jde o zemědělskou politiku. Rád bych, pane komisaři, položil několik eh, otázek eh, k SZP, o kterých jste zatím podrobně nehovořil. Nám jde o to, jaké finanční prostředky budou k dispozici do budoucna pro zemědělskou politiku. Některé eh, země říkají, že to bude 0,85%, některé říkají, že je to 1%. Eh, Takže, pane komisaři, vy jak, s jakou procentní eh, sazbou počítáte vy do budoucna, že to bude tedy z rozpočtu? A potom o jakém hovoříme finančním rámci? Hovoří se tady o pěti, sedmi, deseti letech po, s mezihodnocením po pěti letech to bude tedy také rozhodující. To znamená, eh, jak dlouho můžeme počítat s jistotou pro plánování, pokud je o to příští finanční období. Evropská unie se rozšířila ze 15 na 27 členských států. Těch nových eh, členských států ty musíme dopl- dofinancovat. A všechny členské státy jsou velice eh, pestré pestrým celkem a musíme správně nebo spravedlivě vy eh, rovnat situaci ve členských státech, kde jsou vysoké platby na hektar a mm, kde jsou nízké platby na hektar, tak abychom opravdu měli spravedlivé platby ve členských státech. Také jste hovořil o eh, nezávadnosti potravin a bezpečnosti, zabezpečení potravin. My musíme zajistit, aby eh, chom opravdu byli schopni zajistit, zabezpečit ty potraviny. To znamená, nezajišťovali jenom kvalitu, ale i kvantitu pro půl miliardy lidí. Pokud já vím, tak můžeme dokonce se dostat eh, k nedostatku cukru eh, letos. Já si představuji, že před 6 lety jsme hovořili o reformě cukerního pořádku, a tehdy eh, existoval takový komentář, že už nepotřebujeme evropský cukrovarnický průmysl, eh, abychom eh, ho pěstovali z řepky nebo získávali z řepky. Vůbec můžeme ho dovážet zahraničí. A teď se podívejte. My jsme se teď postarali o to, aby cukr se v Evropě vyráběl a aspoň nějaký máme a jak toto chcete zajistit u dalších eh, druhů potravin. Pane komisaři, já vás podporuji a naše frakce také v těch debatách, kde se vždycky bavíme o tom, proč je eh, zemědělský eh, rozpočet fakticky tak velký jako evropský rozpočet. Jedná se o prakticky jedinou věc, která je plně komunitarizována v Evropě. Dnes se bavíme o sociální politice, o politice vzdělávání, o, o, o, o jenských výdejích. Kdyby se to celé odevzdalo do Bruselu, tak eh, mm, by eh, se na ně dávalo daleko víc přes společenství, ale zemědělská politika eh, z prakticky z 90% u 60. let jde přes Evropské společenství. Proto já vás eh, nadále podporuji a paní předsedkyně, já se budu držet svého času. Prostě já jenom ještě zopakuji, že nám jde o to, pane komisaři, abyste našel systém, eh, v jehož rámci bychom se v Evropě postarali o to, aby eh, zemědělci měli konkurenční podmínky na trhu, byl možný společný zemědělský trh v 27 státech. A pane komisaři, ptám se vás, jak si představujete, že ten trh budete v Evropě eh, chránit, tak abychom opravdu mohli zabezpečit eh, ty eh, zásobování potravinami? Potom je tady ještě jedna věc, se kterou se budeme setkávat v nadcházejících měsících jaké výjimky bychom měli eh, zavést, abychom zabránili spekulaci se zemědělskými eh, surovinami v nadcházejících měsících. Mm, je to tedy celá řada eh, věcí, ale to už je všechno ode mě. Dobrá, děkuji. Příštím řečníkem je za SAD Stefan Lefol. Děkuji, paní předsedající. První věc Jaké cíle musíme obhajovat, když mluvíme o společné zemědělské politice? První je otázka bezpečnosti potravin. Krize, které nás postihly v současné době, znamenají, že potřebujeme zachovat takovou zemědělskou politiku, která zajistí bezpečnost potravin evropského kontinentu a přispěje k bezpečnosti potravin celé planety. To je první bod. Druhý. Bylo to řečeno panem komisařem. Existuje otázka životního prostředí. Ta stojí před námi a musíme ji řešit v rámci zemědělské politiky a je také součástí našich cílů pro rok 2020. To je druhý cíl. A třetí cíl. Evropské zemědělství je takovým zemědělstvím, které obsahuje různorodost, rozmanitost, ať jde o zemědělství eh, na horách či na nížinách nebo na nižších horách, vysokohorská, nízkohorská, eh, mm, mm, mm, nízkohorské planiny. Potřebujeme využívat evropský prostor. To je třetí bod. A čtvrtý bod. Sílou Evropy je to, že si vybrala takovou zemědělskou politiku a takový potravinářský průmysl, který vyrábí kvalitní produkty. A další bod, to je zcela zásadní pro naši strategii, eh, integrace na celosvětové úrovni. Pro nás socialisté jsou to cíle, které musíme sledovat s tím momentem, který se znovu vynořil v, otázce krize, zaměstnanost více než, víte dobře, že, a pan komisař to také řekl, že eh, zemědělství a potravinářský průmysl jsou vlastně největším zaměstnavatelem. A teď se pokusím zodpovědět vaše otázky. Jaké jsou důsledky, které z toho musíme vyvodit? První. Nemůže padat v úvahu, abychom akceptovali to, že by se nějakým způsobem dramaticky snížil nebo drasticky snížil rozpočet společné zemědělské politiky, řekl to pan Gariga. Někteří by si přáli, aby se zemědělský rozpočet snížil. Nejsme tady proto, abychom obhajovali tento rozpočet jako takový, ale chceme vyjádřit odhodlání, že nebudeme akceptovat to, že by mělo dojít ke snížení rozpočtu společné zemědělské politiky eh, a už vůbec ne k drastickému snížení. Potřebujeme rozpočet, abychom mohli dosáhnout cílu, které jsem zmínil před chvílí. Druhý bod, otázka spolufinancování. My se domníváme, že se nacházíme na takové úrovni spolufinancování, eh, který už by se neměl zvyšovat. Leda, že bychom zprovedli renacionalizaci společné zemědělské politiky, což by obsahovalo spoustu rizik. Riziko je velmi jednoduché. To znamená, Evropa už je v pokušení to udělat aby jednotlivé země se dostaly do všeobecné konkurence. My musíme podpořit evropskou spolupráci, společný projekt a společná zemědělská politika je součástí evropského projektu. Proto musíme obhájit společnou zemědělskou politiku na celoevropské úrovni a vyhnout se tomu a nesouhlasíme s tím, aby se zvyšovala zvyšoval podíl spolufinancování. Třetí bod. Pokud jde o důsledky, je samozřejmé, a to jsem řekl před chvílí, že zapojení eh, evropské politiky, eh, společné zemědělské politiky do celosvětové politiky. Cílem je nejenom vyrábět, ale také zajistit kvalitu produkce. To znamená na celosvětové úrovni obhajovat eh, kvalitu. Musí to být jasné, když vyjednáváme eh, ve VTO. Obhajovat na evropské úrovni samozřejmě vše, co je ve prospěch vysledovatelnosti a kvality eh, evropské produkce. Víme, že došlo k některým krizím v zemích, Eh, v některých zemích a je důležité, abychom zůstali velmi bdělí. Domnívám se také, že v rámci eh, ekologických cílů je nutné mít takovou ambici pro společnou zemědělskou politiku, eh, která zohlední oba pilíře, to znamená zjednodušení společné zemědělské politiky. Víme dobře, že dochází ke zmatení mezi prvním a druhým e, pilířem a my bychom to měli upřesnit. My jsme pro posílení prvého pilíře a pro objasnění rozdílu mezi prvním a druhým pilířem. V prvním e, pilíři by měly být všechny podpory, e, roční podpory a pak by v druhém pilíři měly být vše, co podléhá kontraktualizaci, čili cíle pro společnou zemědělskou politiku a důsledky, které z toho můžeme vyvodit, především z hlediska rozpočtu. Děkuji. Děkuji, Stefane. Nyní Karl Hakron za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych se soustředil na ekonomickou dimenzi zemědělské politiky, které, která nás zajímá v tomto výboru nejvíce. Komise nám představila v poslední půl roce zajímavé dokumenty a zajímavé jsou tedy zejména z hlediska výboru zemědělskému, zemědělského. E, pro nás je zajímavá ta část o reformě zemědělské politiky. My jsme jednali o rozpočtu na 2011 a přitom se ukázalo, že členské země mají poněkud obavy z úrovně výhry na evropské úrovni. My jsme dostali koncem roku dopis, respektive to byl dopis zaslaný komisi, kde ministerští předsedové eh, z Francie, Británie, také z Finska a z dalších zemí se zabývali otázkou rozpočtu a e, zejména tam pojednávali tedy snažili lidská zajímavý e, pojem e, zemědělských hrabatů a podobně. Situace je možná obtížná. Já opravdu nejsem příliš spokojen s tou taktikou některých členských zemí, které si dopisují z komisí jaksi separátně. Nicméně komise je tím, kdo bude připravovat reformu zemědělské reformy. Kolega z EPP hovořil o nutnosti větší férovosti přímých plateb. My samozřejmě víme, že ne vždy se s nimi zachází tak rovným způsobem, jak by to mělo být. A v souvislosti s tím a v souvislosti s tímto dopisem jsme v obtížné ekonomické situaci. E, čili mě by zajímalo, co k tomu může komise říct z tohoto hlediska. Dále víme, že je třeba, abychom v rámci zemědělské politiky našli dobře zacílené škrty, tak, aby byla spravedlivější tato politika. E, poněvadž Eh, ta celá ekonomická rovnice eh, nebude větší než je dnes, eh, i když někteří si myslí, že to možné je, tedy ještě zvětšovat zemědělskou politiku. Naše skupina si myslí, že to tady možné není. A opět by nás zajímalo, jaké je stanovisko pana komisaře. A v neposlední řadě by nás také zajímalo, kdyby komise se mohla trošku rozvést to, jak vidí strategii 2020 v souvislosti se zemědělskou reformou. Komise již mnohokrát zdůraznila, že toto je eh, důležitá věc, ale máme málo konkrétních informací, jak by se to mělo provádět, takže byli bychom rádi, kdybychom si něco takového mohli vyslechnout. Děkuji. Nyní Bas Ekot za zelené. Děkuji eh, paní předsedkyně, děkuji panu komisaři za úvod. Hovořím za zelené a pro nás je důležitá jedna věc. Ano, my potřebujeme změnu současné zemědělské politiky poněvadž my od eh, evropských farmářů žádáme něco navíc, čili není možné eh, říci, že chystáme dramatické škrty. Eh, prostě jestliže chceme něco měnit, tak to bude něco stát a na to potřebujeme peníze. Čili to východisko je dobře, ale jestliže hovoříme o penězích, které půjdou do nové a dobré eh, zemědělské politiky na Evropské unie, tak musíme tady ty peníze mít, potřebujeme tu změnu financovat. Eh, z vašeho posledního sdělení, jestliže se tam hovoří o business as usual, tak to prostě není možné. My víme, že současné věci, které se kritizují, se musí eh, řešit. My Víme, že v současné době rozpočet je pod tlakem a my tedy musíme být schopni vysvětlit, jak nakládáme se veřejnými prostředky, čili to je, to je hlavní e, náš současný úkol, to znamená business as usual prostě není možný. Tak se tam hovořili o dalších e, možnostech a Samozřejmě eh, z toho vyplývají otázky. Například ve druhé eh, možnosti hovoříte o ozelenění přímých pladeb. Co to znamená? To vůbec není konkrétní. Pro nás zelené je velice důležité to, abychom se soustředili na kvalitu potravin, nikoli kvantitu, a aby náš růst byl skutečně udržitelný, což je jeden z klíčových cílů naší strategie. A to znamená, že způsob, jakým využíváme prostředku v eh, zemědělské politice, je opravdu klíčový. My hovoříme nyní o využívání eh, energií a tak dále a my prostě eh, musíme jasně říci, že zemědělství v tom sehrává klíčovou roli a to by mělo být to ozeleňování. Dále hovoříte o malých farmách a platbách pro malé platby. Opět by mě zajímalo, eh, co to vlastně znamená. Eh, často se hovoří o tom, že by to mělo být modernizace malých eh, zemědělských podniků, no ale zase co to znamená? Má to být zprůmyslnění, tak jak se to dělo v Nízozemí? to já nevím. Eh, já si myslím, že malí farmáři by měli být schopni eh, podporovat a zmírňovat eh, klimatické změny a tak dále. Čili toto jsou vlastně, to je ten směr, který bychom byli rádi, aby se podpořil, ale ne modernizaci ve směru zprůmyslňování. To tedy opravdu ne. Další důležitá věc Eh, to se týká zemědělců v méně příznivých oblastech a ti jsou důležití pro zachování eh, diverzity v Evropě a to znamená, že ti skutečně potřebují tyto eh, přímé platby. To byl první pilíř. Ve druhém pilíři hovoříme o rozvoji venkova. Já si myslím tedy, my si myslíme, že bychom toto měli propojit s regionálním rozvojem. Vy jste úvodem řekl, že potřebujeme více koordinace mezi provodem soudržnosti a rozvojem venkova. Zase, co to znamená? Já myslím, že bychom se měli zaměřit na teritoriální soudržnost a hovořit o opravdu veřejných statcích. A zase, jak by k tomu mohl přispět rozvoj venkova a jak to mohou přispět eh, fondy soudržnosti. Jestliže toto je vaše perspektiva, tak to podporujeme. Dále kritika. Ve vašem sdělení se vůbec nezmiňuje dopad evropské zemědělské politiky na rozvojový svět a to je pro nás mimořádně důležité. Jestliže hovoříme o reformě zemědělské politiky, pak mm, důležitým aspektem je to, že musíme se zabývat také dopadem naší zemědělské politiky eh, právě na třetí svět. To znamená, že bychom měli upustit od dumpingových praktik, od podporování, dotování exportu. To eh, skutečně, tak jak to děláme, to je zastaralé. A to také znamená, že je třeba pomáhat rozvojovým farmářům k tomu, aby byli schopni přímo na místě vytvářet eh, větší hodnoty, eh, místo toho, aby prodávali na export eh, produkty bez, bez přidané hodnoty. Ano, já už brzy budu končit. No a teď se dostávám k poslednímu bodu. A tím se dostávám vlastně na začátek. My totiž žádáme, aby farmáři dělali více a to znamená, že se musíme zaměřit také na tom, v jaké jsou situaci. Eh, musí být eh, schopní se zorganizovat eh, do prodejních organizací a také se musíme zaměřit na to, jak se chovají maloobchodníci poněvadž eh, mal obchod supermarkety často ohrožuje ekonomickou pozici zemědělců. Čili jestliže eh, žádáme více od eh, zemědělců, pak musí mít také prostor, aby se zorganizovali a aby měli silnější zemědělství. Tak děkuji. Nyní Richard za ECR. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu komisaři za úvodní vystoupení. Hovořím jménem e frakce ECR a chci říci, že v ECR nám je zřejmé, že celková velikost evropského rozpočtu v nadcházejícím víceletém finančním rámci bude zmražena. A proto máme-li konečný rozpočet, musí být také jasné, že zemědělství, které v současné době představuje 42 celkových výdajů, bude eh, čelit velké konkurenci eh, další, eh, dalších požadavků na evropský rozpočet. Eh, v současné době je evropská ekonomika v krizi. 23 eh, milionů lidí je bez práce. Máme eh, zoufalou potřebu vytvářet pracovní místa, hospodářský růst a konkurenceschopnost. A je zcela správně, že komise musí jako hlavní prioritu řešit tyto otázky. A proto musí vycházet při svém přemýšlení ze strategie 2020 u zemědělství je dobrá zpráva, že eh, má v strategii 2020 velkou roli. Je to důležité, protože v proměnlivém světě se stále rostoucí a bohatší populací je eh, naléhavá potřeba zvýšit výrobu potravin. Zabezpečení potravin eh, možná na konci tohoto víceletého finančního rámce bude opravdu klíčová otázka a proto Eh, zemědělská eh, produkce bude eh, životně důležitá pro Evropskou unii. Za druhé, zemědělství a rozvoj venkova musí přinášet ty zboží a statky, které lidi správně očekávají a musí přispět k řešení klimatických problémů. Zemědělství také hodně přispívá k evropské ekonomice, protože vytváří pracovní místa a bohatství na venkově. Tak to by byly ty dobré zprávy. Ta špatná zpráva je, že navzdory eh, skvělým výsledkům v minulosti eh, zemí, evropský zemědělský průmysl se eh, nevyvíjí vůbec tak rychle, jak by měl. Úrovně příjmů jsou zaražejícím způsobem nízký, nízké průměrný příjem zemědělce, jak už pan komisař eh, říkal, je 50 evropského průměrného eh, příjmu pracujících. To znamená, že zemědělství zdaleka a eh, se nevydělá samo na sebe a v současné době vůbec neexistují vyhlídky na to, že by se celé to odvětví mohlo odpojit od dotací. Dále jedná se o vysoce konkurenční eh, prostředí, eh, v které s liberalizací mezinárodního obchodu bude vystaveno ještě větším tlakům. A také eh, existují velké rozdíly mezi velkými úrovněmi podpory, které dostávají některé výkonné zemědělské podniky v Evropské bývalé 15 a, země, a malou podporou, kterou e, dostávají některé nevýkonné podniky v e, Evropské 12. E, a toto musí evropská tedy reforma zemědělské politiky řešit. To znamená, že opravdu je třeba politiku reformovat. Myslím si, že eh, zemědělství a rozvoj venkova eh, zůstanou eh, do budoucna velkými položkami v rozpočtu, ale tak jako je to všude, když peníze docházejí, tak největší vliv v rámci Eh, celkového toho finančního rámce bude, když se budou peníze vynakládat eh, kvalitně a eh, cíleně. A proto mě zklamávají některé návrhy pana komisaře. Myslím si, že jim chybí vize pro celé odvětví, neřeší strukturální problémy v tom odvětví, nevytváří nic moc jako konkurenceschopnost v tomto odvětví a v těchto obtížných dobách pan komisař musí mnohem více ukázat veřejnosti, že nejenom nabízí e, vizi reformní pro celé zemědělské odvětví, ale také musí ukazovat, e, že podpora do e, zemědělství opravdu přináší ten správný efekt a není to jenom to, jak to bylo vždycky. Dobrá, děkuji. Když se tady dívám kolem, a, tak tady nevidím nikoho za GUE, nebo ano? A je tam někdo tak. Přesto se tady někdo našel z GUE, takže dostáváte pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, očividně sekretariát eh, nepředal eh, informaci, že budu hovořit jménem GUE. Děkuji panu komisaři. Pro nás je velice důležité, eh, aby východiskem zemědělské politiky byla solidarita. Uvnitř EU eh, e musíme si uvědomit, že zemědělství není žádný běžný eh, trh a vždycky nastanou chvíle, chvíle kdy je třeba podpořit nějak zemědělce. A samozřejmě jsou tady také velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Na to je třeba si uvědomit. A potom eh, souhlasím s kolegou eh, Eckhartem s zelenými, že musíme eh, být solidární a že zemědělství nesmí vést prostřednictví exportních dotací k dumpingu a je třeba spíše stimulovat e, e, zemědělství v e, rozvojových zemích prostřednictvím naší politiky než opačně. Taky si myslím, že je tady velký zmatek a ten musíme překonat. A souhlasím s tím, co říkala konzervativní frakce, že sdělení pana komisaře neříká jasně, kam se, kam se ubíráme. A tady je třeba si eh, zvolit. Máme tady eh, různé eh, v operační cíle při financování zemědělství. Máme tady tu tradiční korekci nerovnovách na trhu. Máme tady tu vázanost příjmu, podpory příjmů. A potom tady máme solidaritu mezi členskými státy. Ehm, protože v některých je zemědělství méně rozvinuté než v jiných. Potom za třetí, eh, potom do budoucna bychom měli klást eh, větší eh, důraz na trvalý, trvalý udržitelný rozvoj. A potom se tady hovoří o, no, o inovacích. To samozřejmě může velice posunout potravinářský průmysl to je velmi důležité pro Evropu v nadcházejících eh, letech. A to je třeba také podpořit zemědělských fondů. To je eh, zhruba všechno. Jako eh, komise se musíte dívat na víceletý rozpočet s cílem zefektivnit ho. A já, když se na ně dívám, tak mě napadá následující. Samozřejmě máme tady určitou vazbu na eh, prostředky eh, z politiky soudržnosti a je třeba, aby eh, ty přicházely s malým zemědělcům. Ty na to mají nárok, právo. Na jednu stranu jsou tady velké zemědělské podniky a na druhou stranu jsou tady také opravdu malí, drobní zemědělci a ti i nadále existují a ti středně velké podniky, které jsou mezi nimi, těch je stále méně. Já si myslím, že když hovoříme o, eh, o soudržnosti, tak nám musí být jasné, že malí zemědělci budou potřebovat naší eh, potřeb, podporu do budoucna i v nových členských státech. Druhá věc. Eh, je jasné, že i do budoucna bude třeba napravovat určitá selhání trhu, to znamená, nemůže se, nemůžou se zrušit intervenční ceny. Potom, pokud je o inovace, tam musíte se zamýšlet nad tím, které fondy se zaměřují na inovaci v Evropě a neskoušet v rámci eh, zemědělského fondu, nebo zkusit v rámci zemědělského fondu vytvořit eh, eh, inovační fond. Někdo si tady občas eh, stěžuje eh, velice eh, na velký počet inovačních fondů v Evropě. Lze to uspořádat efektivněji i v rámci zemědělství. A pokud jde o trvale udržitelný rozvoj, tak je tady celá řadu, řada menších zemědělců, o tom ostatní kolegové tolik nehovořili, ale oni mají také velkou funkci, pokud jde o zprávu krajiny. A my si musíme uvědomit, že oni by měli dostávat zaplaceno za ty zelené a modré služby a to se v současné době neděje. Oni by za to měli být odmění. Pokud eh, se podíváte na tu byrokracii, se kterou se potýkají zejména menší zemědělci, a taky vám je jasné, že to eh, nepřispívá k k trvalé udržitelnosti, kterou potřebujeme v tomto sektoru. My nejsme proto, aby eh, eh, se také vytvořil vzájemný eh, boj mezi členskými státy, pokud jde o ta různá kritéria o výhodnosti a nevýhodnosti je důležité mm, zemědělcům eh, přiznat jejich důležitost, pokud jde o za, za, eh, eh, zajištění trvalé udržitelnosti. Tak pane komisaři, já doufám, že nám to tady to všechno vysvětlíte. Dobrá, děkuji vám. A jako poslední za jednotlivé frakce je tady paní Andreasen. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu opakovat to, co už bylo řečeno. Moje můj klub nepodporuje společnou zemědělskou politiku a to pro vás není nic nového. Já bych pouze rád a řekla, že předseda komise pan Baroso poměrně často hovoří o přínosech, o subsidiaritě a solidaritě. A já bych byla ráda, kdyby pan komisář trošku rozvedl, jaký přínos za posledních deset let měla zemědělská politika. Já vím, že pokud chcete nějakou politiku zlepšit, je třeba srovnání s tím, co bylo úspěšné v minulosti. A já musím říci, že eh, v této debatě pravděpodobně nemáme konkrétní analýzu minulých úspěchů. Byla efektivnost této politiky v posledních deseti či dvaceti letech nějak zkoumána? Pokud se týče toho dopisu pěti ministerských předsedů, eh, o kterém tady byla řeč, já se ptám pana komisaře, jaké změny by navrhl proto, aby společná zemědělská politika byla eh, efektivnější a levnější. Konkrétní změny. A v neposlední řadě, jaký názor má komisař na zveřejněný seznam příjemců ze kterého vyplývá, že eh, někteří příjemci vlastně takovéto dotace ani nepotřebují. Děkuji. Tak tolik eh, frakční řečníci a nyní předseda příslušného výboru dostává slovo. Tak děkuji vám, paní předsedkyně, za možnost zde promluvit. Eh, děkuji panu komisaři, že přišel a já bych jenom velice stručně řekl, co říct chci. Politické skupiny se velice jasně vyjádřily o svých stanoviscích a já bych chtěl zdůraznit to, že otázka zdrojů pro zemědělskou politiku je třeba, aby byla řešena úplně jinak než v minulosti. My tady máme zemědělskou politiku dobrých 20 let a ta myšlenka reformního procesu eh, nás dovedla k přístupu, který je nadrezortní. My zde máme nyní ekologické cíle, sociální cíle, eh, přičemž eh, zemědělci jsou vnímáni jako ti, kteří realizují tyto cíle na místě. Eh, bojují proti klimatickým změnám, šetří vodu, oživují eh, venkov. Je důležité, abychom nadále usilovali o vyvážený rozvoj eh, naší společnosti. Nadále potřebujeme příslušné politiky reformní cyklus, který začal někdy v roce 1993, eh, hovořil o redukci a ta redukce je ještě významnější v souvislosti s rozšířením Unie. Nová programová eh, perioda eh, ta vlastně rozšíří Unii na 29 členských zemí. Takže to bude znamenat zase omezování zdrojů, které máme, a relativně menší zdrojů. Faktem je, že my jsme velkou většinou přijali, přijali zprávu Jo Leinena a já myslím, že stejně dopadne i e, zpráva kolegy Dese, až e, o ní budeme hlasovat. Loni v červenci jsme vytvořili koncepční rámec, který přesahuje vizi politiky, která je tady prostě od toho, aby podporovala zemědělce a jejich příjmy. Zemědělská politika dnes znamená mnohem více. Je to vlastně páka chytrého a udržitelného rozvoje dosahování cílů strategie 2020. Historicky je zemědělská politika tou největší politikou Evropské unie. My jsme v období, kdy zabezpečení potravin opět nabývá na významu a bude tomu taky v budoucnu příklady Tuniska a Alžírska. To jsou vlastně první vlaštovky nového období, období, kdy potraviny mohou být nedostatkovým zbožím. A Evropská unie je třeba přišla s prozíravým řešením a řešením dlouhodobým. V této souvislosti nemůže se uplatnit žádná myšlenka, žádné nápady na omezování rozpočtových prostředků na zemědělskou politiku. Jinak by to znamenalo poškození evropské společnosti příštím škrtáním. Je to politika, na které záleží 14 milionům evropských zemědělců. A pokud bychom škrtali znamenalo by to oslabení naší role, ale my chceme, aby Evropa byla silnější. Samozřejmě bude tady větší konkurence o finanční zdroje, ale větší síla, větší moc znamená také více zdrojů, které jsou v rozpočtu. Parlament tomu může napomoci, protože není možné, pokračovat eh, se zemědělskou politikou bez změn. My prostě musíme eh, se zabývat současnými výzvami. Děkuji, tolik první kolo. A nyní, pane komisaři, máte příležitost eh, odpovědět v prvním kole. A poté nastane debata všeobecná. Mám tady už 14 přihlášených řečníků. A já doufám, že přihlášení kolegové, kteří dostanou za chvíli slovo, budou také natolik struční, aby bylo možné dát panu komisaři příležitost v jeho časovém rámci, aby ještě stačil odpovědět. Nyní máte slovo, pane komisaři. Děkuji, paní předsedající. Pokusím se odpovědět eh, co nejstručněji, ale nejpřesněji. První podpora společné zemědělské politice v posledních letech. Musíme si klást otázku také, co by stálo evropskou společnost, kdybychom neměli společnou zemědělskou politiku, e, také z hlediska zemědělských výrobků a řízení zdrojů je snazší se na tyto otázky dívat, když trh je zásobován. Máme společnou zemědělskou politiku, stačí se podívat do novin nebo na televizi, eh, abychom zjistili, že kdyby tato politika byla orientovaná jinak, měla jiné výsledky. Eh, když se podíváme na politiku, kde bychom zrušili eh, tyto podpory, tato otázka 50, eh, posledních 50 let nemá Evropa problémy s zásobováním. My jsme reformovali společnou zemědělskou politiku, abychom se přizpůsobili jednotlivým potřebám v 60. letech. To byly eh, nejprve zásobování trhu s výrobky, abychom měli co jíst a jak řekl pan předseda Castro, my se snažíme to ještě připojit k veřejným eh, statkům, mm, což nemůže vyrábět nikdo jiný. Zemědělci musí zůstat na venkově a mohli opracovávat zemi. A kdyby nebylo zemědělství, ehm, zemědělec totiž nedělá, eh, nevyrábí od 8 do 13 hodin ehm, produkty zemědělské a pak ty veřejné později. To je navzájem propojeno. Máme tady také prvky pro to, abychom zjistili, jak by vypadalo zemědělská produkce bez společné zemědělské politiky. Když se podíváme na to, co je příznivé pro společnou zemědělskou politiku, velice eh, plodná půda a pracovat pouze na plodné půdě a zanechat ostatní půdu ladem. To by znamenalo zemědělská dezertifikace, protože by už nikdo na venkově nežil, kdyby tam nebyla zemědělská produkce a tam zase, kde bychom koncentrovali eh, zemědělskou politiku, byl, byl nátlak na výrobu, byla by, bylo by zvýšení znečištění a zvětšení také farem a dlouhodobě by tady byl problém se zásobováním kvalitními výrobky, bezpečnými produkty v žádoucím množství. Čili tyto otázky musíme zodpovědět také. Pokud jde o přesnější otázky, jaké procento pro společnou zemědělskou politiku v nejbližším rozpočtu. Je těžké ho víme, jak bude vypadat globální rozpočet. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Domnívám se, že snížit komunitární rozpočet nesníží globální rozpočet pro zemědělství. To je, dojde jenom eh, k přesunu té tíže na vnitrostátní rozpočty. Když se podíváme na eh, teritoriální rovnováhu eh, a to, že zemědělství se musí podpořit, je mnoho členských států, které chtějí zachovat zemědělství. Mluvíme o 39% rozpočtu, ale méně než 1% hrubého domácího produktu v Evropě, eh, když, a to když propojíme globální i národní rozpočty. Když snížíme komunitární rozpočet, dojde k většímu nátlaku na národní eh, rozpočty a také oslabení komunitární politiky. Jaká úroveň rozpočtu, to vám nemohu říci, ale řeknu, jaké jsou naše cíle pro společnou zemědělskou politiku do budoucna. Pakliže rozpočet klesne, pak také musíme snížit snížit naše ambice, protože musíme zůstat realističtí. Větší rovnováha a rovnost mezi členskými státy, to také navrhujeme. s kritérii, která by se mohla aplikovat stejně na všechny členské státy a e, již se nedívat na historické pozadí subvencí, to také m, mm, obsahují naše návrhy ta vyváženost, to bude záviset na globálním rozpočtu. Teď tady nemohu hovořit detailně o otázce e, společné zemědělské politiky na mezinárodním trhu a o spekulacích. To jsou otázky, které nemůžeme vyřešit pouze v rámci společné zemědělské politiky, ale ty se musí řešit globálně e, v Evropské komisi v tomto roce také využijeme předsednictví skupiny ŽEVA, abychom přednesli nějaká řešení. Nevracím se k otázce neúspěchu společné zemědělské politiky. O tom se zde také hovořilo. Nevím, jestli to, že máme neustále zasobování trhu, eh, znamená neúspěch. Můžeme hovořit o neúspěchu toho e, přizpůsobení, protože společná zemědělská politika se ještě musí uspůsobit a jsou tady věci k nápravě. Je eh, musíme také Eh, lepší, lépe vyrovnávat malé, střední a velké zemědělské podniky. Tady musí být také eh, rovnost pro nové členské státy, eh, pokud jde o platby, abychom neměli dvourychlostní politiku a je důležité, aby tady byly, byly stimuly, aby mohli zemědělci být více konkurenceschopní. A to jsou všechno otázky, které řešit musíme, ale nemůžeme hovořit o neúspěchu společné zemědělské politiky ze všech důvodů, které jsem vám zde předložil spojeno se strategií 2020. Jak jsem již řekl, je jasné, že společná zemědělská politika má zajistit trvale udržitelný rozvoj. Mluvíme o zemědělsko-potravinářském komplexu, ne tím, jak navrhujeme přímé e, podpory a jak provádíme modernizaci v zemědělsko-potravinářském komplexu, naším cílem je dospět k tomu, abychom zvýšili konkurenceschopnost a na druhé straně zajistit trvale udržitelný rozvoj přírodních zdrojů. Trvale udržitelný rozvoj e, v tom zeleném slova smyslu bez společné zemědělské politiky neexistuje ze všech důvodů, které jsem vám sdělil. My bychom soustředili výrobu na těch nejvýhodnějších místech a pokud jde o venkov, tam není jiná politika, která by zajistila eh, udr- udržení a zadržení obyvatelstva v zemědělských oblastech. Z tohoto důvodu se domnívám, že zemědělská politika s tím rozvojem, eh, s, tím, eh, s tou součástí rozvoj venkova se musí zachovat stejným způsobem, abychom k tomuto cíli přispěli inteligentní rozvoj inteligentní růst. Jde o všechny investice, které provedeme proto, abychom učiněji využili všechny zdroje, abychom do toho lépe začlenili výsledky výzkumu a inovací. Je tady velice úzký, eh, úzká spolupráce s komisařem, který se zabývá vývojem a eh, rozvojem, abychom dokázali eh, začlenit do společné zemědělské politiky výsledky inovace a výzkumu, abychom byli více konkurenceschopní a abychom lépe využívali přírodní zdroje pokud jde o malé zemědělské podniky a znevýhodněné oblasti, tím, že budeme orientovat přímé podpory nejenom pro příjem, ale také použijeme přímé platby jako nástroj, aby se zemědělci přizpůsobili celé Evropě a nejenom regionu. Tam, kde máme druhý pilíř, Prostě na celém území Evropy musíme rozvíjet zemědělské praktiky tak, aby eh, to odpovídalo našim celkovým zájmům. Musí dospět také, k za, také ke změně zemědělských postupů. Pokud jde o malé zemědělské produkce, modernizace jde stejným směrem. Jednodušší podpora, aby malí zemědělci byli také po, po, stimulováni. A my se musíme snažit rozvíjet všechny, všechny nástroje pro to, abychom podpořili přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem. Myslím si, že malé zemědělské farmy mají tady opravdu dobrý odbyt, to, se, to musíme podpořit a musíme eh, zacílit naši politiku tímto směrem. Je, také jsme předložili legislativní e, návrh tímto směrem. Musíme také spolupracovat ve, se skupeních malých výrobců. Pan Ashworth udělal několik poznámek k reformě že jí chybí vize, že tady není žádná strukturální e, reakce a ani na úrovni konkurenceschopnosti. Myslím, že bychom detailně mohli probrat spolu všechny tyto otázky, abychom ukázali, že tato reforma má vizi, která se točí kolem těchto tří cílů a jak se tyto tři cíle promítnou na obou pilířích a jak řešíme strukturální problém, jak v nových členských státech, které potřebují modernizaci, jako ve starých členských státech, kde potřebujeme zvýšit inovaci a konkurenceschopnost. Já si myslím, že tady je spousta prvků, které ukazují tuto vizi eh, pro takovou evropskou zemědělskou politiku, která by byla nejenom konkurenceschopná, ale která by také řešila očekávání zemědělců, pokud jde o řízení přírodních zdrojů a eh, vyváženost eh, území. jaké změny, aby společná zeměnská politika byla efektivnější. Na to jsem už, myslím, odpověděl ještě velice stručně lepší využívání veřejných zdrojů, abychom začlenili ekonomické aspekty a také řízení eh, přírodních zdrojů, propojení jednotlivými typy zemědělství a mezi jednotlivými členskými státy, dále podpora spí, jdoucí směrem k lepšímu využití přírodních zdrojů, eh, řešit klimatické změny a také využití, a je důležité, aby peníze byly využity ve prospěch evropské přidané hodnoty. Mám pocit, že jsem probral úplně všechny otázky. Ja, vielen Dank. Nicht sämtlicher, weil... Tak eh, já mám také jednu otázku, eh, ale to přijde až ve druhém eh, kole. Ta se týká exportních úhrad. A k tomu jste zatím nic neřekli. A teď mám eh, dlouhý seznam a přečtu tedy eh, jej rychle. Ja, McGuinness, Jensen, Dantin, Ja, Dorfman, Berman, Sikierski, Kapula Santos, Lyon, Paulsen, Böge, Rodus Wojciechowski, Jedzejewska. <laughs> Bis dahin, also. Takže až tak. Johnny. A prosím. Jenom velice stručně, abych zodpověděl váš dotaz s jediným číslem. V roce 2010 jsme využili 1% rozpočtu eh, společné zemědělské politiky pro restituce na vývozu, při vývozech. Eh, jestliže před 10-15 lety jsme mluvili o desítkách procent, my jsme použili pouze jedno jediné procento pro tyto restituce, takže eh, máme ještě další nástroje zemědělské politice, abychom řešili negativní dopad a na druhé straně Evropská unie dováží nejvíc výrobků z třetího světa, ze zemí jihu, než Spojené státy, Nový Zéland, Austrálie a Japonsko tak si myslím, že nejenom, že evropský trh snižuje dopad na třetí země, ale otvírá se daleko více než každý jiný trh výrobkům, které pocházejí z jihu. Děkuji. Okay, dann nehmen wir das. Dobrá, takže to berme eh, jako dobré znamení, když eh, dáme jenom eh, procent na, na exportní podporu, a, protože původně to mělo být žádné procento po roce 2013. Takže teď už Janina lepitela. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že už eh, jsme zde pojednali celou řadu otázku, otázek, respektive eh, ta byla pojednána v eh, tom sdělení k reformě, os, reformě společné zemědělské politiky. Když se zamýšlím nad některými těmi věcmi, které jsme zde projednávali na našem výboru, tak jsme hovořili o délce víceletého finančního rámce například. Zamysleme se eh, nad ní eh, v souvislosti se společnou zemědělskou politikou, protože eh, zdrojů je málo, jak říkal pan De Castro, proto je musíme co nejefektivněji využívat. Zkušenosti, které jsme nabrali v zemědělských programech a programech rozvoje venkova, jsou, že je těžké často zřídit nějaký program. Ono kolikrát eh, trvá několik let, než se eh, nějaký program pořádně rozjede. A na konci programového období by tedy měl existovat požadavek, aby eh, regiony používaly veškeré zdroje, aby využili veškeré zdroje, pardon. Takže pokud bychom eh, se rozhodli, že budoucí víceletý finanční rámec bude krátký, tak eh, bychom eh, mohli ještě podpořit pokračování těch stávajících negativních praktik, ale my se musíme snažit co nejvíce využít ty vzácné zdroje, které máme a proto bychom tady měli zajistit co nejdelší trvání rámce. A proto já bych rovnou eh, vyloučil tu pětiletou variantu a šel bych buď do těch sedmi let, nebo do těch pěti plus pěti. Vzhledem k tomu, nebo tak, že ty programy by mohly být eh, původně pětileté a po pěti letech by eh, bylo možné nejenom tak, nejenom změnit, nebo ne, před, ne tolik změnit součástí programu, ale eh, jeho rozložení na jednotlivá léta, na dalších pět let. Pokud jde o rozpočet, tak eh, náš zpravodaj předložil tři varianty. Jednou variantou bylo v podstatě zajistit, aby eh, rozpočet byl strukturován kolem strategie 2020. Druhá bylo zaměření na zahraniční a vnitřní politiku a za třetí eh, se zabýval eh, stávající strukturou. Vzhledem k tomu, kolik, jak málo je prostředků, eh, jaké máme zkušenosti se schvalováním rozpočtu rok 2011, tak je, myslím, jasné, že musíme zachovat strukturu stávajícího rozpočtu. A je třeba u přírodních zdrojů a společné zemědělské politiky nechat zvláštní okruh vydělený od zbytku. Děkuji a teď May Reed. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, řada věcí, o kterých jsem chtěla hovořit, už zde padla a snažím se tedy soustředit na jednu otázku. Eh, zatím tady eh, zaznívá určitý fatalismus, který bych odmítla a byla bych nám trochu v realismu. Já doufám, že zemědělci jsou venku a neposlouchají to slyšení že mají lepší počasí než tady u nás. Jedna z věcí, o kterých pan komisař eh, hovořil, eh, je, že cíle pokud zem, eh, zemědělské politiky, pokud jde o příjmy zemědělců, nebyly naplněny. Já bych byla ráda, kdybyste to uznal a zabýval se nad tím, jak dosáhnout těch cílů. Ty cíle jsou eh, ve smlouvě, kterou všichni dodržujeme. A zeptala bych eh, se eh, panu komisaři, jest, pana komisaře, jestli je rád, že implementuje politiku, jejíž jeden cíl není naplňován. Vaše statistika a děkuji vašim pracovníkům za to, že jste nám dali k dispozici, ukazuje, že Přímé platby jsou nezbytné pro příjem eh, zemědělců. Jsou velkou částí příjmu eh, řady zemědělců a proto eh, se musíme zabývat tím, co bychom způsobili, kdybychom je škrtli. Pokud se budeme chtít oddat fatalismu, tak se podíváme na otázku toho, jak to funguje na trhu. Hovořili jste tady o tom, jak silní jsou zemědělci a jak silnou mají základnu. A já vidím, že komise tohle vůbec nechce nějak eh, řešit. Není eh, žádná eh, vůle tady řešit politiku hospodářské soutěže, protože tady se prostě říká, že pokud je to levné pro zemědělce, pro spotřebitele, tak je jedno, jak se toho dosáhne. Ale já si myslím, že komise by měla řešit určitou morálnost toho potravinového řetězce On se tady hovořilo o morálnosti v bankovním sektoru a víme, že eh, té morálky tam bylo eh, velmi málo a to tež je i v potravinářském sektoru a je třeba to řešit. Další eh, poznámka se týká veřejných statků. Já bych byla ráda, abychom veřejné statky vnímali z jiného pohledu. A možná, že vaši lidé by přišli s nějakými čísly. Dokážete vyčíslit hodnotu nebo cenu zajišťování veřejných statků, kdybychom měli požádat eh, státní úředníky eh, o to, aby je zajišťovali. Kolik eh, by stály jejich ochranné pomůcky, jejich materská dovolená, jejich přestávky na jídlo, jejich čtyřtýdenní dovolená? Když se to spočítá, tak jasné, že zemědělci nám ty veřejné statky zajišťují mnohem levněji. Můžete nějakou takovou eh, hodnotu vyčíslit? Kolik by nás to stálo, kdybychom neměli zemědělce? Myslím si, že ty částky by byly astronomické. To znamená, že pokud tady opravdu vážně hovoříme o poskytování eh, veřejných statků, tak nemůžeme hovořit o škrtání v rozpočtu. A potom tady hovoříme o tedy eh, rozdílech mezi zemědělci. To je politika, ke které jsme se odhodlali při rozšíření. Já jsem tady tehdy nebyla. Ovšem, eh, spravedlivost musí mít určitou logiku. Je spravedlivé, aby každý zemědělec dostal stejnou částku? To asi není logické. Takže musíme nalézt, a myslím, že zatím jsme nenalezli, určité mechanismy k navázání eh, plateb na aktivitu zemědělskou. A mělo by to být eh, logičtější než do posud. A teď poslední věc. Ten teritoriální aspekt, a já myslím, že celá řada z nás to podporuje. Pokud eh, se nám eh, nepodaří eh, dosáhnout výsledků u příjmu, tak u těch územních otázek nebo u ochrany přírodních zdrojů také neuspějeme. Že zemědělci akorát se budou snažit na růst bude přicházet o drobné zemědělce. Přijdeme o hustotu zemědělské populace v oblastech, kde mm, mají přírodní znevýhodnění a tak podobně. A to je otázka, kterou musíme řešit. Je tedy užitečné tuto eh, debatu vést, kež by byla méně fatalistická a kež by byla realističtější a pro ty, eh, o kterých tady hovoříme a kteří doufám, že nás neposlouchají. Eh, Ann Jensen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je velice důležité, aby tento výbor eh, realisticky posuzoval eh, to, eh, o čem se dočteme v Salvadorově zprávě. Mm, já si myslím, že postupujeme realisticky. Všichni si přiznáme, že zdrojů je málo a nemůžeme dostat všechno. Musíme si stanovat priority. Salvador si klade otázku, jestli pořád budeme lpět na původní myšlence z roku 2004 eh, pro eh, spolufinancování. Eh, spolufinancování máme v oblastech, kde členské státy mohou ovlivnit do značné míry ty vlastní financované projekty. Tak tomu ale není v pilíři jedna. Mělo by to být stejné v celé Evropě. To znamená, já si myslím, že tuhle věc bychom měli hodit eh, záda a už ji nepředkládat. Když je tady s námi pořád pan komisař, tak bych ráda řekla následující. Myslím si, že ta myšlenka o zelenění prvního pilíře, která je, myslím, velmi dobrá, tak na to je třeba se dále zamyslet. Vy hovoříte o výzkumu a inovacích. Říkáte, že je třeba zajistit, aby zemědělství bylo zaměřené do budoucna modernizované a ekologické. Protože eh, potom bude snažší eh, bránit společnou zemědělskou politiku. Ono je velice těžké chránit společný, ten první pilíř. Když lidé teď nerozumějí eh, důvody pro jeho existenci. A potom pokud jde o to, co říkal pan Ashford ke konkurenceschopnosti zemědělství, vy jste říkal, že byste rád bilaterální jednání, kde byste vysvětlil, jak to uh, chcete řešit. No řada z nás by ráda slyšela, jak to chcete řešit. Já si myslím, že je důležité, abychom byli schopni říct, eh, že zemědělská politika nebude pokračovat stejným způsobem jako do posud, ale naopak uh, zajistí moderní eh, konkurenceschopné zemědělství. Dobrá, děkuji. A teď pan Dante. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Když otcové zakladatelé vytvořili tu politiku, o níž nezhovoříme, nejprve chtěli vytvořit společnou potravinářskou politiku a ta byla strategická, protože byla zásadní pro život našich spolupčanů. Zdá se, že jsme na to zapomněli. 15 let jsme hovořili jenom o trhu. A já bych ráda zdůraznila, že v těch, no, bych zdůraznila, že v těch nových orientacích bychom se měli opřít o základní poslání zemědělství. Živit lidi. A to znamená produkovat na určitém standardu, který jsme vybudovali v průběhu let v Evropě a teď máme takové výrobní náklady, které mm, jsou nejvyšší na celém světě, protože jsme si stanovili takováto pravidla. To nesmíme ztrácet ze zřetele. A je-li tady první eh, opodstatnění těch pomoc, aspektech pomocí a podpor, které dáváme zemědělcům, je to jenom proto, že jsme eh, k tomu nuceni vlastními pravidly. Eh, v, tom, eh, v té snaze stále vytvářet přidanou hodnotu, když se podíváme na ceny, především chovatelství, tak vidíme i ty nízké ceny, které vstupují do výroby a když se podíváme ty nehody, k nímž došlo, jako například v Německu dioxin, to nás může vést ke katastrofě katastrofám, ať máme pravidla jakákoliv, čili chceme-li snížit eh, rozpočty zemědělství, prosím, ale také musíme rozhodnout, že bychom měli zvýšit eh, ta omezení, která stanovíme pro zemědělství, protože když nezvýšíme ten rámec omezení, potom můžeme společně, kolektivně pohřbít společnou zemědělskou politiku a nejenom zemědělství jednotlivých zemí. A je tady jeden bod, který bych chtěl zdůraznit solidarita mezi členskými státy, solidarita mezi zemědělci a také otázka eh, legálnosti podpor. Samozřejmě bude důležité, abychom směřovali k rovnosti Eh, podpor. Mluvíme v absolutních hodnotách mezi jednotlivými eh, státy, anebo mluvíme o rovnosti podle příjmu na hlavu, anebo také podle nákladů v jednotlivých zemích. My pokud jsme nesuniformizovali eh, všechny příjmy v jednotlivých zemích, pokud jsme nesuniformizovali náklady v jednotlivých zemích, jakým způsobem chcete kráčet k takovým podporám, které by byly jednotné, které by byly úplně shodné pro všechny země. A protože jsme v globalizované ekonomice, tak je tady otázka regularizace cen a e, úpravy cen a trhů. To je myšlenka, o kterou se zabývá komise již delší dobu, komisař na tom pracuje on e, věnuje e, peníze na to, aby se vymýšlely nové nápady a jestliže jsem to dobře pochopil, Eh, peníze jsou stále vzácnější zboží a chceme-li reformovat eh, rozpočtový rámec, v němž pracujeme, tak musíme mít možnost dát peníze stranou, aby ty dobrá léta v zemědělství nám umožnili ty peníze používat v letech, kdy budeme potřebovat eh, regulačním způsobem zasahovat. A ještě poslední bod. Chceme-li mít vyváženou debatu o rozpočtech a především o zemědělském rozpočtu, pak musíme zapomínat zapomenout na reflex, porovnává to, co dostáváme oproti tomu, co jsme dali. Takže tady více než kdykoliv jinde potřebujeme zahájit diskuzi o zdrojích, o vlastních zdrojích, abychom mohli zásobovat náš rozpočet, který by měl být rozpočtem všech a nejenom rozpočtem, který pochází od jednoho z nás. Děkuji. A teď eh, dáme slovo panu komisaři, aby mohl odpovědět na dosavadní otázky. Máme skoro tři čtvrtě na jedenáct. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Tak já začnu eh, komentáři a pozorování pana Lavie, pokud jde o eh, trvání toho programačního období. Je jasné, že pokud jde o program rozvoje venkova, Eh, já nechci mluvit eh, jenom o tomto programu. Pět let je příliš krátký na to, oproti době, která, kterou trvalo vypracování tohoto programu, protože jsou také regionální programy, zajistit realizaci, provádět platby pět let. Mám pocit, že, by, že tady je riziko, že by to mohlo postihnout efektivitu využívání těchto programů. Uh, Vím, že komise se ještě vyjádří ve sdělení o eh, finančních výhledech sedm nebo deset let. To by v každém případě z mého hlediska, v mé perspektivě, by to mohlo být řešením. Čím je to období další, tím je to lepší, proto abychom aby se zajistilo to, co říkal Stefan Lupol, to znamená ta kontraktualizace, která potřebuje mít další období pro eh, rozvoj venkova především, pokud je o strukturu rozpočtu. S tím, co jsem předložil, jsem jasně dokázal, že společná zemědělská politika, i když spočívá na dvou pilířích, je vymyšlena integrovaným a koordinovaným způsobem, čili umělé rozdělení prvého pilíře na straně jedné a rozvoje venkova druhý pilíř na straně druhé v rozpočtu by tuto soudržnost mohlo narušit. V druhém pilíři nemáme jenom, tam se neřeší jenom otázka územní soudržnosti. Tam se také hovoří o konkurenceschopnosti. A vy jste se mě ptali, jak v tom druhém pilíři se všemi investicemi pro modernizaci, pro školení, pro eh, vypracovávání nových výrobků, pro inovace eh, Eh, pan Dante hovořil o kapitalizaci za dobrých let, eh, což by mělo stimulovat společné fondy, abychom pokryli ztráty příjmů. To jsou otázky, které řešíme v druhém pilíři. My se snažíme zajistit komplementaritu mezi oběma pilíři a mít jednotný přístup, evropský přístup k, v prvém pilíři a specifický přístup s, přes specifickými nástroji, zohledňující různorodost jednotlivých zemědělství v členských státech, abychom dosáhli společných cílů v tom pilíři druhém. Paní McInnes. Měli jsme příležitost o tom hovořit a plně s vámi souhlasím, když se podíváme na čísla právě teď, je jasné, že cíl smlouvy týkající se správného příjmu pro zemědělce nebyl dosažen, protože se všemi normami a se všemi požadavky Eh, daňových poplatníků vůči tedy zemědělcům, s tím narůstají náklady a navíc jsme otevřeli trh, abychom stimulovali konkurenceschopnost na evropském trhu. My jsme to otevřeli všem výrobkům, které pocházejí z nížku a nerespektují vždy stejná pravidla, takže příjmy zemědělců jsou jsou eh, tím zasaženy a máme nevyrovnané nevyrovnaná území, nevyrovnané regiony. Je tady otázka těch nerovnoměrností a otázka kompenzace ztrát v příjmech ve vztahu k normám, které vnucujeme zemědělcům, které od nich vyžadujeme z různých důvodů a to nemůžeme řešit mimo společnou zemědělskou politiku. A souhlasím s vámi, že tady máme ještě spoustu věcí, které můžeme zrealizovat a to e, jde také o rozdělení e, přidané hodnoty. Není pravda, že komise to neřeší, ale nemůžeme to řešit pouze v rámci společné zemědělské politiky. Také se to týká politiky hospodářské soutěže, průmyslové politiky, vnitřního trhu a musíme to řešit tedy společně. A po tomto roce máme v komisi takový eh, harmonogram, který zohledňuje všechny tyto otázky. Lepší rozdělení eh, subvencí. To neznamená matematickou rovnost, protože podmínky výroby jsou různé na různých místech, ale nemůžeme řešit dvě části Evropy s různými kritérii distribuce to znamená různé odkazy na distribuci těch pomocí, těch eh, mm, dotací. Když se podíváme na to z hlediska jednoho členského státu, nemáme například historické reference pro nové členské státy, které přistoupily až po reformě z roku 2003 týkající se přímých plateb. Čili teď musíme řešit Evropu se stejnými kritérii, ale aplikace stejných kritérií musí zohlednit rozdíly, které existují jednotlivými regiony a mezi jednotlivými kategoriemi hospodářství, protože tady máme tu rovnost e, přístupu a musím přitom zohledňovat různorodosti. E, Pokud jde o kofinancování a ten první pilíř, tady nemám žádný komentář, plně souhlasím s vámi. A já jsem to řekl, pokud jde o konkurenceschopnost, mám pocit, že jsem to zodpověděl, protože to je otázka, kterou řešíme v prvém pilíři. Pokud jde o přímé podpory a ty přímé podpory jsou příspěvkem ke konkurenceschopnosti zemědělců, protože naši zemědělci musí eh, čelit ostatním zemědělcům, kteří nemají stejná pravidla. A když jim nedáváme ty podpory, tak nejsou konkurenceschopní. Pokud jde o druhý pilíř, tam se zabýváme otázkou konkurenceschopnosti s tou podporou pro modernizaci a odbornou průpravu a taky různorodost. Zlepšujeme všechny naše tržní nástroje, abychom šli směrem k vyšší konkurenceschopnosti, abychom ponechali ty trhy, aby jednali podle jednotlivých signálů na trhu. Teď máme stále více takovýchto e, možností tím, že zarušťujeme určitou cenu, abychom zareagovali na signály z trhu. To neznamená, že nepotřebujeme nástroje pro zajištění v rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, ale Teď je e, evropský trh více konkurenceschopný a ještě tu budou nové nástroje, aby trh hrál svoji úlohu, aby zemědělství bylo zachováno se systémem zajištění částečných příjmů e, a musíme do společných fondů dávat peníze, dokud ceny jsou na vysoké úrovni a pomýšlet na vyrovnávání ztrát příjmů, když ceny klesnou. A tady nezapomínám na, cenu, na otázku inovací začlenování všech výsledků e, rozvoje a e, vývoje. Potřebujeme řešit modernizaci, je to otázka, na které pracují se, se s dalšími kolegy komisaři a pak jsou tady praktické otázky zemědělců, ale nesmíme zapomenout na nástroje, e, které umožní zemědělcům do praxe uvést výsledky výzkumu. To také zvýší konkurenceschopnost našich zemědělců. Euh, Myslím, že se mohu tady, že tady mohu ukončit. Euh, tím, že zareaguji na to, co řekl pan Dante, mám pocit, že jsem už všechno vyřešil v předchozích odpovědích. Děkuji. Ano, pane komisaři, děkuji. Eh, všichni jsme byli velice ukázněni, takže nemáme časový problém. A jestliže nás eh, musíte opustit, tak eh, my se s vámi tady učíme. Nicméně ostatní zde jistě zůstanou, poněvadž tady máme ještě nějakou práci. je třeba říci, že jako výbor SURE jsme se rozhodli, že se píšeme zprávu. A ta zpráva, ta bude vlastně určena také komisi. To znamená, že není to tak, že ti, kteří budou hovořit nyní, tak budou hovořit jen tak. Ne, je to přínos pro všechny kolegy. My si také musíme stanovit priority, to znamená, že je třeba, abychom debatovali také interně mezi sebou a ne jenom eh, říkali komisi, co od ní očekáváme. To znamená, že i další kolo řečníků bude důležité. Tak další řečník nám právě utekl, takže pan Dorfman dostane slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ve stručnosti chtěl zmínit několik bodů. Jednak dvě témata kolegy Lavii, čili jakou strukturu by měl mít eh, rozpočet. Eh, my bychom se měli také zabývat strukturu rozpočtu, nejenom pouze zemědělské politiky. Máme rozpočtovou strukturu, která je poměrně nová a myslím, že není žádný důvod, abychom ji hned zase měnili. My hovoříme v horizontu sedmi let. Já si myslím, že ta varianta 5 plus 5 by nemusela být špatná. Bylo by to dlouhodobější, znamenalo by to větší jistotu. Také by to souviselo s trváním parlamentu, tedy parlamentního mandátu a také s platností přidělených peněz. To je také v pětiletém tempu. Já myslím, že bychom měli dělat všechno pro to, aby eh, to reformní úsilí v zemědělství se poněkud zpomalilo. Eh, za 13 let máme už čtvrtý pokus o eh, reformu. Myslím, že je dost těžko srozumitelné, co tady pořád chceme ještě reformovat, takže by bylo dobré, kdybychom opravdu uvažovali dlouhodoběji a plynuleji. Ještě dvě věci bych tady měl. Eh, parlament nám tady, respektive sekretariát nám tady dal dispozici dvě zajímavé tabulky, které se týkají eh, struktury různých eh, výdajů a týká se to tedy zejména plateb za exportu, za exporty. Eh, to bych skutečně eh, bylo třeba omezit, ale je třeba to omezit globálněji, aby potom eh, náš trh nebyl zaplaven výrobky odinut. Já myslím, že velice zajímavá, zajímavý je ten snímek 25 na straně 16, jestli tady hovoříme o spravedlivějším rozdělení prostředků mezi členské země, pak je třeba pamatovat také na to, že některé členské země dávají do prvního pilíře 40 svých prostředků, jiné 95. A já tedy myslím, že je třeba spravedlivě i rozdělovat prostředky všechny, nejenom eh, některý pilíř. Čili já myslím, že z toho je naprosto jasné, že některé členské země kladou větší důraz právě na první pilíř, což je pochopitelné. Souvislost mezi regionální politikou a zemědělskou politikou tady dávám pravdu panu komisaři. Tady je třeba vědět, aby levá ruka věděla, co dělá pravá. Neměli bychom znovu udělat chybu, takovou, že bychom se domnívali, že regionální politika a druhý pilíř zemědělské politiky jedno a to tež, to ne. Tady sledujeme různé cíle, které sice mají leco společného, takže společná strategie je tady na místě, ale nezaměňovat. To je všechno. Děkuji. Ano, děkuji. Já se domnívám a řekl to také komisař Čološ spolu s regionálním komisařem a komisařkou pro rybolov a komisař pro sociální věci e, zaznělo to, zaznělo tam, že je třeba pokusit se o kompatibilitu, která je podmínkou toho, aby e, všechno mohlo být, e, mělo jaksi podobu, která je efektivní. Tajsperman. Berman. Já se omlouvám, že trošku vám budu kazit náladu, ale jestliže někdo uvádí, že zabezpečení zasobování potravin byl důvodem vzniku eh, důvodem vzniku společné zemědělské politiky, eh, tak to je demagogie. Myslím, že tam, kde panuje v Evropě mírné klima, tak tam e, jsou zemědělci schopni se samozásobit, zatímco v jiných oblastech světa e, ubývá zemědělské půdy. A už vidíme, že to se stává. Problémem je spíše to, že skutečně v jiných zemích, zejména tedy v zemích rozvojových, e, možná miliarda lidí nemá jistotu, že bude mít zítra co jíst a je to dáno selháním zemědělského sektoru v těchto zemích, dlouhodobé zanedbávání tohoto sektoru. Čili zabezpečení potravin pro nás není problém. My máme eh, také mnoho farmářů, kteří vůbec žádné eh, dotace nedostávají a přesto fungují. Takže my budeme mít skutečně dost potravin. Dále. Eh, přírodní zdroje. Eh, velká část ztráty biodiverzity jde právě na účet intenzivní zemědělské výroby. My potřebujeme potravinářské zemědělce, tedy zemědělce, kteří budou potr- produkovat potraviny a kteří budou potravina, eh, produkovat také náhradní energie, čili my je potřebujeme. My je prostě potřebujeme. Eh, a zemědělci tady jsou a zemědělci tady budou. Dále, teritoriální soudržnost. Ekonomika venkova v Evropě už nezávisí na zemědělství. Ani ve Francii i zde je dokonce zemědělství pouze malou částí eh, ekonomiky na venkově. Eh, větší roli tam hrají služby. My potřebujeme zemědělce proto, aby pečovali o krajinu. A prostě jde to, aby ty charakteristické regiony, které zde máme, zůstaly zachovány tak, jak je máme. A mm, samozřejmě to všechno, o to všechno se nepoře, nepostará trh. Dále, dotace příjmu, ty jsou naprosto neefektivní. Když se podíváte na Eh, zemědělské investice, které jsou nutné, tak jejich příjem tady těch zemědělců je naprosto směšný. Polovina dotovaných příjmů eh, končí stejně v kapsách eh, obchodníků a majitelů půdy. Čtvrtý bod. Společná zemědělská politika má ničivé ničivý vliv na zemědělce v rozvojových zemích. Toto se blíží ke konci a to je dobře. My eh, jako Evropa dovážíme daleko více zemědělských produktů ze třetího světa než kdokoliv jiný, kterákoliv jiná část světa a také exportní eh, subvence jsou téměř věcí minulosti. Když jsme tenkrát před pár lety podporovali mlékárenství exportními dotacemi, tak to bylo špatné, to už dneska víme. My eh, v Evropě potřebujeme zemědělství, zemědělskou politiku, sedláky, já je respektuji, já je obdivuji, ale oni potřebují, aby se změnila zemědělská politika v Evropské unii. Děkuji, pan Šekierský. Zadajmy sobie <clears throat> pytanie, czy to, co mluví... Položme si otázku, zda to, co hovoříme o společné zemědělské politice, eh, jestli skutečně je zemědělskou politikou. Jestli to spíš není ekologická politika. Jestli tato zemědělská politika má eh, smysl, jestli má prostředky, prostředky na eh, rozvoj venkova. Existuje celá řada nových úkolů, které budou pro zemědělskou politiku. Otázka je, kolik to bude stát. Možná, že by bylo třeba nově definovat zemědělskou politiku, možná jako politiku eh, zemědělsko-ekologickou. Jestliže hovoříme o nové zemědělské politice, ale používáme staré definice a starý rozpočet, no tak eh, je třeba, abychom k tomu začali přistupovat trošku jinak. Pan komisař řekl, že příjmy zemědělců jsou vůbec v té nejnižší kategorii na trhu. Jak je to možné? Že navzdory eh, velice Eh, štědré dotační politice, zemědělské politice, eh, jsou na tom zemědělci tak špatní, špatně. A tyto eh, dotace mají z nich prospěch spotřebitelé a nebo někdo jiný v tom řetězcu. Já si myslím, že tady jde spíše než o cokoliv jiného o finanční transfery. Čili je třeba, abychom k posuzování situace na venkově přistupovali férově. A teď je tady problém trhu se zemědělskými výrobky. My víme, k čemu vedla globalizace na finančních trzích. Jsou zde obrovské prostředky, které de facto se dávají na finanční trhy. My tady máme agentury, které mají dohlížet na finanční trhy a do těchto trhů jasně zasahujeme. A přesto, pokud je řeč o zemědělství, tak tady eh, jakoby bychom spoléhali na neviditelnou ruku trhu. Nicméně všechno respektive mnoho závisí na skutečných podmínkách, na také na výnosech a podobně. Ale e, my to musíme brát více v úvahu, protože my e, potřebujeme do toho trhu také zasahovat, usměrňovat ho a velice přesným způsobem. A možná ještě závěrem bych měl otázku. My jsme se otevřeli vůči cizím trhům, možná trochu příliš. A my zároveň nevytváříme dostatek nástrojů pro podporu zemědělství na třetích trzích, tedy rozvojových zemích. Já myslím, že my bychom měli eh, tam tu podporu dávat, eh, tak jak to činíme, ale možná bychom měli mít lepší zdroje. A teď otázka je, zda budeme mít dostatek zdrojů na to, abychom poskytli, na to, abychom zajistili rozvoj venkova. Já myslím, že my tady hovoříme spíše o prvním pilíři než o podpoře venkova. Tady hovoříme o ozelenění ekonomiky, eh, investičních dotacích a podobně. No dobře. Ale společná zemědělská politika určitě nebude mít dostatek zdrojů na to, aby mohla podpořovat rozvoj venkova tak, jak potřebujeme. A já myslím, že skutečně je třeba podporovat spíše rozvoj venkova než jednotlivé farmy. A možná, že to, co řeknu, není úplně vhodné, ale v roce 2007 my jsme poměrně rychle zapomněli na to, že došlo k potravinové krizi, která se nicméně eh, vyhnula v Evropě. A tehdy byli všichni politici strašně nervózní a starali se o to, co můžeme dělat pro to, aby, abychom zajistili to, že nás zemědělství uživí. Já myslím, že o tomto bychom se měli bavit více, poněvadž tady v konečném výsledku hovoříme o zemědělství, životním prostředí a potravinách a to potom souvisí s zdravím a tak dále. Ano, eh, my skutečně musíme něco udělat v oblasti výroby potravin a bude to dlouhodobý proces. Děkuji. Luís. Obrigado, Uta. Eh, eu queria dirigir-me especialmente aos colegas. Děkuji. Eh, já bych eh, chtěl poděkovat zejména, nebo se obrátit na kolegy, zejména na ty, kteří nejsou v zemědělském výboru, například eh, pan kolega Berman, eh, který eh, právě odešel, předložil argumenty, které máme v současné době pro zemědělskou politiku a které bychom nechtěli do budoucna. Já to říkám a také proto, že pan Berman je z Nizozemska. A v Nizozemsku není možné Eh, provozovat zemědělství bez znečištěné vody. Jsou tam znečištěné půdy. A zemědělství, které chceme do budoucna v Evropě, není zemědělství, eh, které eh, se zatím provozovalo v Evropském společenství. Zemědělci nikdy nečelili tak těžké konkurenci vzájemné jako dnes. A tím je konec konců eh, zajištění potravin eh, ohroženo. My jsme toho udělali hodně, pokud je o otevírání trhu. Eh, kladli jsme velké požadavky na zemědělce, pokud jde o ekologii nebo ochranu zvířat máme ty nejtěžší požadavky a máme eh, málo podpory eh, tržní. Přímé platby jsme poškrtali. Na druhou stranu jsme eh, rozšířili Unii a připustili 12 dalších členských států. A spoustu jsme toho pokrátili. A sice rozpočet a, a v tomto kontextu bez eh, podpory nemá zemědělství v Evropě možnost přežít. Proto potřebujeme novou e, zemědělskou politiku, která bude mít novou legitimitu ve společnosti, která silně chrání životní prostředí, bojuje proti klimatickým změnám a kde se budou vytvářet e, pracovní místa a chránit půda. Tady se nejedná vůbec o, o množství. Musíme se eh, starat o kvalitu. Do budoucnosti eh, chceme, aby pro, společnosti, pro společnost byly vytvářeny hodnoty a aby ty hodnost, hodnoty byly pro všechny. A dotace musí také zohledňovat eh, hodnotu zaměstnanosti, protože to je nejlepší kritérium, nejlepší podnět k tomu, aby se tady opravdu něco dělalo. Aby se propůjčila legitimita zemědělství v těchto obtížných dobách. A proto je rozpočet pro společnou zemědělskou politiku eh, naprostý základ. Parlament už se k tomuto vyjadřoval, když eh, schvál eh, zprávu kolegy Leinena. a, a to nějakou 80-90% většinou. Zejména v těchto těžkých dobách v souvislosti s finančním rámcem do roku 2013 je třeba eh, nové politiky potřebujeme upravený eh, rozpočet a potřebujeme eh, se zaměřit na to, co bude po roce 2013. Ano, a nyní už eh, přichází ten eh, tolikrát zmiňovaný eh, zpravodaj Van Lajen. Děkuji. Řeknu to velice stručně, protože většina věcí už zde byla zmíněna. Východisko, nebo začneme, když se podíváme na, dokum, na stránku 5 toho dokumentu, tam je takový graf, který ukazuje, velikost eh, rozpočtu eh, zemědělského a potom si ho promíteme na procento evropského HDP, je to 0,43%. Pokud tvrdíte, že eh, se jedná o politiku, která je na nejvyšší úrovni komunitarizace, tak to je opravdu velice drobná část rozpočtu. Když se zamyslíme nad tím, že tady máme ještě zdravotnictví, eh, školství a tak podobně. A ten eh, zemědělský rozpočet klesá v posledních 20 letech z nějakých 80% celkového evropského rozpočtu až eh, k nějakým 40 kolem roku 2013. Čili tohle je kontext, který si musíme uvědomit. Samozřejmě po Lisabonské smlouvě máme eh, pravomoci navíc, ale nemáme na to eh, peníze navíc. Takže eh, když si uvědomíme tyto závažné tlaky, a možná, že premiérův dopis ukazuje, že asi nemůžeme zaznamenat, nebo nemůžeme čekat velký nárůst v rozpočtu EU do budoucna. A to znamená, že společná zeměnická politika nebude větší Naopak může docházet k jejímu zmenšení. Nemůžeme hovořit izolovaně o tom, že Evropa podporuje své zemědělce. Spojené státy také obrovsky eh, podporují své zemědělství a jsou velmi agresivním obchodním partnerem. Jedním z primárních eh, cílů je získávat podíl na trhu po celém světě. Takže eh, kdybychom Eh, stáhli svoji podporu a umožnili Spojeným státům, aby se nám dostali na trh, tak eh, no, by to asi nebylo rozumné. A eh, myslím si, že všechny rozvinuté národy by prostřednictvím VTO museli snížit stejně dotace. Jinak bychom přidali trhy dobře dotovaným partnerům. Myslím si, že eh, vzhledem k očekávání nových členských států je velice důležité zaměřit se na to období po roce 2013, protože už bude zavedena finanční kázeň a je tedy třeba eh, reforma a lepší cílení. Jak už jsem řekl ve své zprávě, Myslím si, že společná zemědělská politika musí být také v souladu eh, s prioritami Evropské strategie 2020 a ty jsou eh, trvalá udržitelnost, řešení klimatických změn. To jsou opravdu velké otázky, eh, kterým budeme muset čelit do budoucna protože zemědělstvím zatím bylo eh, zale, zale, založeno na levné energetice, eh, lev, levných energiích, levné eh, ropě, dostatku půdy i vody. Ovšem, vzhledem k tomu, že do roku 2030 má vzrůst poptávka po potravinách dvojnásobně, tak si musíme uvědomit, že bezpečnost potravin nebo zabezpečení potravin bude velký problém. protože eh, není na světě dost eh, půdy a vody, abychom dosáhli eh, dobrých výsledků, nebo abychom opravdu toto mohli zajistit. Myslím si tedy, že reformu společné zemědělské politiky je třeba uvést do souladu s strategií 2020. Musíme lépe cílit ty zdroje efektivněji a uvědomovat si, že pořád budeme mít společnou politiku a společných, eh, společný trh. Jedne, jedno z jednoduchých řešení by bylo použít spolufinancování k, eh, v, eh, k vyřešení všech problémů, ale to bychom vlastně renacionalizovali zemědělskou politiku a měli bychom různé konkurenční podpory mezi ženskými státy, konkurence mezi těmi, které, které chtějí podporovat a které nechtějí podporovat je třeba lépe politiku cílit a lépe a efektivně využívat zdroje. Děkuji. Děkuji. A teď Marit Paulsen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, budu mluvit pomalu, máte čas se nasadit sluchátka. Souhlasím s panem Lajonem. Je tady fakt, že vzhledem k rámcům, které máme k dispozici, musíme být realističtí. Máme málo peněz a čelíme rozpočtovým problémům téměř ve všech členských státech. V zemích, které mají dobré eh, sta, finanční statistiky, perspektivy jsou lepší a nesmíme zapomenout, že naší zodpovědností je využít co nejefektivněji peníze, které máme k dispozici. Není k ničemu tvrdit, že potřebujeme více peněz, že potřebujeme zvětšit rozpočet, navýšit rozpočet. To bychom zjednodušovali současnou situaci. Hráli bychom si na pštrosí politiku. Musíme být realističtí a e, musíme zohledňovat svět, v kterém žijeme. Musíme být musíme co nejlépe využít tyto peníze, abychom dosáhli co nejefektivnějších cílů v zemědělských oblastech. Musíme produkovat potravu, to je pravda, ale rovněž tak stále více potřebujeme využívat půdu a lesů proto, abychom opravdu vyřešili ty obrovské problémy, které nás zatěžují. My to eh, dlužíme našim dětem. Pro naše děti musíme zastavit klimatické změny. Dlužíme našim dětem ochranu bio eh, různorodosti, biodiversity. Musíme působit právě tímto směrem. Neměl by se první pilíř dotýkat pouze podpor? Neměli bychom eventuálně počítat s příspěvkem 120 některým státům, které mají eh, více peněz a 80 těm, kdo mají méně peněz, což by umožnilo dospět eh, k největší E, k, k lepší rovnováze, ale to by bylo správné a solidární, ale dnes nemůžeme snít, protože je důležité uvažovat míru milovně v Evropě a zdůrazňovat solidaritu, pokud je o druhý pilíř. Připomínám, že počet zemědělských usedlostí v Evropě představuje 5 hektarů jako minimum eh, v 70% případů. To znamená, že to jsou pěti hektarová hospodářství minimálně v 70% mohou takto malá hospodářství dostat postačující pomoc, aby přežili. Já si myslím, že se musíme zacílit na společné zdroje, na společné prostředky. Dnes existují také velká hospodářství a úplně malinká hospodářství a přitom se jim daří docela dobře. Tak se domnívám, že musíme zohlednit všechny tyto velikosti hospodářství, zohlednit všechno, co jsme měli v posledních letech jako cíl. A ti malozemědělci by se mohli obrátit na eh, produkty specifické povahy, které by jim umožnily třeba vyrábět fantastické síry a takto by měli místo na trhu, mohli by na něm prodávat své výrobky a takto bychom na trhu mohli mít takový systém, který by zohlednil specifičnosti distribuce na místní a regionální úrovni. Eh, každý den má 24 hodin a eh, zemědělci nemají více hodin k dispozici k tomu, aby vyráběli zboží. Takže pozvolna bychom měli jednat v tomto smyslu a pokud jde o životní prostředí, také bych chtěla říct několik slov. Musíme provádět investice. A myslím si, že bychom měli pomýšlet na takový systém, kde by byly zajištěné půjčky, tak jako za starých dobrých časů, což by nám umožnilo dostat daleko více. Ty půjčky by nám umožnily mít větší osobní zodpovědnost a také by tady byla větší svoboda investic osobní svoboda investic a takto bychom lépe dosáhli na naše cíle. Takže všichni bychom měli začít uvažovat o tomto všem. Musíme si troufnout uvažovat jinak vzhledem k ekonomické situaci, které žijeme dnes. A říct si to eh, upřímně, máme stále méně možností. Děkuji, Reimer Berger. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že eh, toto je velmi zajímavá debata a Myslím, že je dobře, že někteří kolegové se výslovně zmiňují o cílech zemědělské politiky podle Lisabonské smlouvě, o kterých se často ve veřejné debatě mnoho nemluví a dokonce se přímo ignorují. Eh, tak jak říkal jako Galajn, je, bylo by dobře, kdyby v této debatě se objevovaly také reformy uplynulých 20 let, aby se jim věnovala náležitá pozornost, poněvadž to znamenalo, eh, to mělo velký eh, vliv, eh, který umožnil zemědělské politice úspěšně dále existovat. Ve sdělení komise mně chybí při tom všem, co jsme si tady řekli o zelenění, nových cílech a e, boji proti klimatu. A když si uvědomíme, jaké jsou tady velké požadavky na cross compliance, e, na podmínky, aby byla vůbec nějaká aby byla vůbec nějaká podpora vyplacena, tak to prostě není dostatečně reflektováno. Já bych byl rád, kdyby, ofi, kdyby komise přiměřeně a dostatečně eh, energicky to také zmiňovala, aby tomu bylo prostě dáno to místo, které tomu náleží. Při debatě v eh, zemědělském výboru je třeba debatovat také o tom, co by nastalo na trzích, co by to znamenalo pro sedláky i spotřebitele, kdybychom neměli tuto formu financování potravinové politiky. Jak by se vyvíjel trh? Jaký vliv by to mělo na příjmy zemědělců v celé šíři? Možná, že komise by nám mohla dát dispozici nějaká čísla Myslím, že eh, tady byl určitý institut bargainingu a tady by to, eh, že se to vlastně už studovalo, jaké dopady by měly změny v zemědělské politice. A tedy, co by to znamenalo pro stabilitu spotřebitelských eh, cen, kdybychom přestali subvencovat zemědělství. Já eh, nechci odporovat Tajse Bermanovi nebo kolegovi Sikierskovi, chci to eh, doplnit. Ta zkušenost potravinové krize v roce 2007 a debat, které proběhly v té době s mezinárodními organizacemi. Já si velice dobře vzpomínám, jak komisař Michel také zde před parlamentem řekl, že je třeba zvážit eh, dosavadní formy rozvojové politiky, ve které jistě není všechno v pořádku a že je třeba přitom debatovat také o rozpočtu. Eh, my jsme debatovali o té facilitě pro eh, potraviny a zjistili jsme počet zemí, které dostávají které dostávají právě peníze z těchto prostředků a bylo jich ani necelých 30 a potom jsme se divili, že těmto zemím se nedaří eh, zlepšovat situaci. My skutečně v této politice musíme dbát na ty správné priority, které pomohou místnímu obyvatelstvu. Země určitá doprovodná komponenta. Evropská unie importuje více zboží a e, surovin ze třetího světa než všichni ostatní američané, australané, e, novozelandiané e, dohromady. Čili to se netýká potom jenom celních překážek, ale také překážek necelních, které jsou mnohdy daleko, daleko větší. A když tedy hovoříme o filozofických otázkách eh, průmyslové zemědělství versus malozemědělství, tak já myslím, že to opravdu eh, nepatří k tomu, o čem bychom se skutečně měli bavit. Pokud chceme pokrok v této oblasti, potřebujeme k tomu eh, průmysl, vědu a technický rozvoj. Já jsem také 20 let pracoval Eh, eh, pracoval v zemědělství, tedy v živočišné výrobě a eh, vím, jak je, jakou zátěž pro životní prostředí znamená ta či ona zemědělská výroba. Já musím říci, že my skutečně chceme, aby zemědělství bylo udržitelné a abychom podporovali také to, co se dostává na trh, tedy aby se toho ten trh vůbec dostávalo. No a samozřejmě je třeba, abychom přiměřeně se takto vypořádali se všemi zemědělskými síly. My ovšem nemáme eh, odpovědi na všechny otázky. Nestabilita trhu eh, bude v příštích letech určitě eh, ještě horší než dnes. Možná, že Evropanů se to tolik nedotkne, ale určitě eh, ve třetím světě to bude mít eh, daleko eh, velk, větší důsledky. To ovšem nemůžeme řešit všechno na evropské úrovni, to je záležitost mezinárodní. Čili tady je třeba zaručit stabilitu tak, aby zásobování potravinami bylo dostatečně spolehlivé. Eh, pojem bezpečnost potravin tady není nic, eh, co by patřilo minulosti, naopak je to budoucnost. To se týká samozřejmě celé debaty o finančních výhledech, o flexibilitě a vůbec struktuře rozpočtu. Já myslím, že ta debata bude ještě zajímavá a bylo by dobře, kdybychom tady se předem nezabetonovávali v určitých eh, pozicích. Čím horší budeme mít čísla, tím častěji je budeme muset měnit. Pokud to uděláme dobře, pak eh, budeme mít tady práci odvedenou na mnoho, třeba na deset let dopředu. Takže možná je třeba dívat se na to takto. Já chápu, že kolegové z výboru zemědělského regionálního jsou spíše pro delší plánovací období a to určitě eh, budou také do budoucna navrhovat. Já chápu, že potřebujeme mít určitou eh, spolehlivost plánování, tak abychom každých pět let nemuseli začínat eh, revolučně úplně jinak a vymýšlet úplně nové programy. To se skutečně nedá vydržet. Ale v některých oblastech, v jiných oblastech rozpočtové politiky potřebujeme větší flexibilitu. Čili bylo by dobré, kdyby se nám podařilo tyto věci skloubit tak, abychom využili také nevyužitých prostředků. Nám dochází meziročně eh, k výkyvům samozřejmě a to by bylo dobré, kdyby komise mohla přeskoumat, jestli je možné tyto prostředky z roku na rok přenášet abychom mohli přiměřeně reagovat. To by také byla docela důležitá věc, důležitý prvek eh, v oblasti tvorby evropské rozpočtové politiky. Děkuji. Děkuji. To, co jsi říkal ke konci, to je třeba potrnout, zdůraznit, to platí napříč všemi politikami. Ulrike Rodus. Já bych chtěla srdečně poděkovat za to, že jsme si dnes udělali tolik času, abychom mohli takto debatovat. Je poznat podle příspěvků, které zaznívají, že se relativně zhodujeme napříč frakcemi na tom, co je nejdůležitější. Pokud se soustředujeme na zabezpečení potravin, které jsou kvalitní, ale musí zůstat také eh, za přiměřené ceny. Jednou z nejdůležitějších věcí v zemědělské politice jsou přímé platby a musíme se tady soustředovat na to, aby měli takovou podobu, která bude vyhovovat zemědělcům, ale také eh, musíme přesvědčit o správnosti také celou společnost. A když připomenu ten dokument, který všichni známe, nebo zprávu komise, kde se hovoří o různých možnostech, a já zde dávám přednost možnosti číslo dvě, tak já myslím, že poměrně rychle můžeme dosáhnout shody. My chceme bezpečné zásobování potravinami, eh, potřebujeme ovšem také zemědělce, kteří budou na trhu, na které mohou také eh, vydělat na živobytí. Já myslím, že eh, není to tak, že by všichni zemědělci měli krásné peníze, jak řekl pan Berman, to není pravda. Eh, de facto se dá říci, že takový běžný příjem je 1500 euro a to určitě není za 8 hodin denně, to je mnohem víc ptám se, kdo tady by byl ochoten pracovat za 15 stovek měsíčně. Takže já myslím, že ten obraz o bohatých sedlácích už dávno neplatí. My chceme čistou půdu, zdravý vzduch, chceme také vodu a eh, chceme, aby se tím někdo zabýval. Chceme také, aby oblasti, které jsou znevýhodněné, byly také opečovávány. Potřebujeme tedy vlastně něco, čemu říkáme veřejný zájem, veřejné statky. Ovšem to všechno stojí spoustu peněz. Potřebujeme tedy, aby v rozpočtu tyto prostředky byly. To znamená, že nemůžeme připustit škrty, ale naopak eh, při nejmenším ten objem peněz, který tam je, ale raději více je třeba, aby každý se snažil svým vládám, radě ministrů, eh, jednoduše a prostě sdělovat, a to ústavně, že my chceme nejenom mít stále více práce, ale potřebujeme také více peněz. Děkuji, pan Vojčechovský. Děkuji vám paní předsedkyně. Eh, světlá budoucnost eh, evropského zemědělství, jak to eh, říkal pan Berman, to není nic jistého. Šance tady je, ale podmínkou je kvalitní zemědělská politika, protože bez ní a bez řádné podpory zemědělství to nebude. Není totiž řečeno, že právě Evropa bude místem, bude tou obilnicí světa, eh, která bude produkovat potraviny pro celý svět. Třeba eh, v Africe eh, bohatí indové vykupují obrovské rozlohy zemědělské půdy a připravují se tam na budoucí zemědělskou výrobu. To znamená, že ta eh, velká a světlá role Evropy v produkci potravin bude, ale není to jisté. Druhá otázka. Eh, řekl jsem, poslouchal jsem, co říkali kolegové z Lení a z GUE. Je tam určitě taková obava, abychom eh, neprováděli dumping vůči rozvojovým zemím. No, já tady ze zemědělského výboru znám příklady opačné, tedy dumpingu, například eh, různé eh, ovoce z Číny, eh, dále hovězí maso z Brazílie a tak dále. A těch příkladů je mnoho, čili tady je třeba také dbát o to, že naopak naši zemědělci se často musí potýkovat s neférovou konkurencí ze strany třetích zemí. No a Dále je tady obtížný problém, to je otázka vyrovnání plateb. Poněkud mě znepokojuje směr debaty v této oblasti. Rozdíl eh, v přímých platbách na hektar to, ta, je, ta je velké. Někde je 500 eh, euro na hektar a v jiných zemích je to méně než 100 euro na hektar. V systému plateb. Eh, možná, eh, že tedy eh, v určité oblasti to spravedlné je, ale v obecných platbách to tak není. Čili taková ta kritéria, které tady některé, někteří obhajují, to není přijatelné. Není možné nerovnost nazývat rovností. Nelze tvrdit, že bohatí musí dostávat více a chudí musí dostávat méně a že v tom spočívá rovnost. Nikoli to je nerovnost. Podle mého názoru opravdu je třeba vyvinout velké úsilí, tak aby se nalezlo řešení, eh, které neublíží eh, zemědělcům tady ze starší části Evropské unie, ale Ehm, také umožní určitou, určitou eh, konkurenci vnitřní. No, vznikl by, vznikl by problém, pokud by tato stávající rovnost měla trvat dlouho. A ještě tedy eh, k Lisabonské eh, smlouvě. Tehdy tam byl takový jakýsi entuziastický duch, ale potom, když se začalo hovořit o rozpočtu, tak ten duch se vytratil. Jestliže tedy Ehm, tento rozpočet je plněn z 1% národních rozpočtů, tedy hrubých ještě, no taky jak se mají realizovat všechny tyto krásné ideje. Děkuji Sidonie Jendřejevská. Děkuji. Jedna obecná myšlenka a jeden komentář, dovolíte. A týká se to našeho zpravodaje a Evropské komise. Většina otázek tady už zazněla z úst předřečníků. Já bych chtěla potrhnout to, že naše politická odpovědnost za zabezpečení potravin pro lid, to je závazek, kterého se nemůžeme vykroutit. Toto je velice důležitá věc. Pan Šekvěrský přede mnou řekl, že potraviny rovná se zdraví. Já říkám, potraviny to je život. Kdo nejí, umře. To je taková úplně fundamentální pravda a na takové pravdy my občas zapomínáme. Nyní máme dostatek potravin, dostáváme je pravidelně, ale to nemůžeme považovat za něco, co tady bude navždy. Čili skutečně musíme nadále péčovat o zabezpečení potravin, eh, co do množství, kvality a tak dále. Máme tady svoje závazky. Eh, mám takovou celkem zásadní úvahu. Byla bych ráda, kdyby také eh, v zprávě naší komise se tato otázka nějakým způsobem zpracovala, zejména v souvislosti eh, s eh, politikou eh, soudržnosti s politikou zemědělskou. Zemědělci žijí tedy na venkově a v Evropě je taková situace, že na venkově jsou nejenom tedy zemědělství, ale jsou také lidé zabývající se jinými nezemědělskými činnostmi a prosperita rolníků, jakožto producentů, eh, producentů potravin, eh, závisí také na tom, jak je rozvinutý venkov. Jde o eh, venkovskou infrastrukturu, aby měli také přiměřenou životní úroveň. Prostě ta infrastruktura musí zajišťovat vzdělanost, Eh, spojení eh, zdravotnictví a tak dále. A to všechno tedy souvisí s politikou eh, soudržnosti. A já myslím, že tady politika soudržnosti a politika zemědělská musí být pojednávána dohromady. V roce 2009 jsme si přijali a souhlasili plán hospodářské obnovy v Evropě. A máme tady takovou situaci, že Eh, fondy určené pro zemědělství se nevyužívají. V roce 2009 eh, se tyto peníze daly do eh, plánu hospodářské obnovy a větší část měla jít na úpravu infrastruktury na venkově, zejména to mělo jít do internetu. Byl to experiment a otázka je, jestli se to osvědčilo, neosvědčilo, jestli to máme v budoucnu následovat nebo ne. Bylo by dobré, kdyby komise nám tyto informace dala k dispozici. Já myslím, že by nám pomohly při zpracovávání naší zprávy. Děkuji vám. Děkuji. A teď pan Jose Manuel prezident. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Nejdříve jedno konstatování. Strategie Evropské unie 2020 eh, je na světě a, eh, ze zemědělství dělá prioritu. A nyní se hovoří o, tady o přizpůsobení zemědělství této strategii. ačkoliv tato strategie vlastně považuje zemědělství jako základní, jako nejdůležitější složku. Měla by to být taková společná politika úspěchu. No, já mám eh, jednu eh, starost. Jde mi o eh, metodu, kterou používáme k debatě o těch příspěvcích. Máme tady menší rozpočet než v minulosti. V rámci Evropy 2020 jde o politiku soudržnosti i společnou zemědělskou politiku. Společná zemědělská politika a politika soudržnosti mají určitou tradici. Jsou tady eh, příslušné zkušenosti. Samozřejmě každou by bylo možné zlepšit, ale eh, celkově to byl úspěch. Máme tady eh, určité eh, tady základní přínosy, eh, ze kterých bychom měli vycházet. Neměli bychom se snažit o nové definice. Nová politika je novým opatřením, proto potřebujeme stabilitu. Proto se to celé musí zasadit do víceletého finančního rámce, ale kontinuita je důležitá tak, aby Nenastaly eh, žádné problémy. Eh, eh, například pokud jde o protahování toho nástupu víceletého finanční, do víceletého finančního rámce a potom o jeho přetažení. K tomu financování. Tam se nemůžeme zaměřit jenom na Eh, změny klimatu. Ale musíme se zamýšlet i nad eh, tím, odkud ty prostředky by měly přicházet, prostředky na prevenci přírodních katastrof. Prevence je důležitá, ale samozřejmě jsou také katastrofy, jejichž které spolu eh, často eh, přinášejí škody, díky nimž zemědělci krachují. To znamená, jak můžeme udělat společně něco k prevenci přírodních katastrof. Fond eh, Solidarity tímto způsobem nenahradí vzájemnou solidaritu mezi zemědělci. Kindergarten. Děkuji. Jenom několik připomínek. By, eh, eh, z, zmínili jsme tady eh, ty aspekty společné zemědělské politiky a hovořili jsme o exkluzivním i inkluzivním růstu, ale inkluzivní růst je, myslím, nejdůležitějším aspektem. Během krize a po krizi, a doufám, že to už za několik let nastane, bude zaměstnanost eh, jednou z klíčových otázek pro Evropu. A pokud lidé nebudou zaměstnáni na, venkovní, na venkově, pokud nebudou moci si podržet své zaměstnání ze zemědělství, tak se budeme muset potýkat s nějakým dalším rizikem. Čili tento inkluzivní aspekt eh, společné zemědělské politiky je velice důležitý. Také jste zde několikrát hovořili o soudržnosti, nejenom o té územní, ale i o té sociální. Společná zemědělská politika má velmi důležitý vztah k územní soudržnosti. Také jste říkali, že znárodnění eh, společné zemědělské politiky by eh, se tady mohlo, by k němu mohlo dojít. Proto bychom měli eh, ještě více zdůrazňovat vzájemnou solidaritu a měli bychom eh, se snažit udržet eh, úroveň stávajících zdrojů, i když vím, že ta debata nebude jednoduchá. Rovnoměrnější rozložení mezi členskými státy eh, prostě snižování rozdílů mezi novými a členskými státy, pokud jde o zvýšení konkurenceschopnosti a modernizaci zemědělské výroby, v nových členských státech. To by mělo být cílem. Další důležitý aspekt je větší trvalost a kontinuita, protože eh, politiku financování nemůžeme měnit každých pět let. Pokud eh, se máme bavit o nějaké trvalosti politiky, tak určitě tenhle aspekt musíme mít na paměti. Děkuji. A ještě jednou Albert Des. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady nemohl být celou dobu, protože jsem ještě uh, se bavil venku s panem komisařem jako uh, zpravodaj eh, k uh, reformě zemědělské politiky na let 2013-2014. Mně napadá ještě několik dalších bodů. Jde o rozdíly plateb ve členských státech. Pořád eh, se bavíme o eh, stavu v letech 2008 až 2009. Musíme se bavit o stavu v roce 2013 i v nových členských státech. Protože tam eh, s málo výjimkami už všichni budou na evropské ehm, průměru. Výjimky jsou tři baltské státy a Rumunsko. Máme tady dnes zajímavé informace. A když se podíváme jenom na ten první pilíř, tak ty rozdíly v současné době jsou obrovské. Bez eh, ohledu na Maltu, eh, která v eh, rozlohou není důležitá. Když se ovšem podíváte na stránku 7 a, a sečteme ty, ten první a druhý pilíř, tak ty rozdíly už jsou výrazně menší. A musíme zohledňovat oba pilíře, pokud jde o, e, o, o to, co dělá zemědělství. Jde nám o to e, odstranění e, rozdílu. A teď se dostávám k tomu, o čem budu jednat zítra se s řadou kolegů se zemědělskými ministry v Baris. Je třeba říci, že v Itálii jsou uh, uh, rozdíly mezi 50 a 500 euro na hektar, ve Francii od 5 do 500 euro. Čili o tomto opravdu musíme také jednat. Nemůžeme eh, říkat, že je třeba narovnat situaci mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. Ty rozdíly uvnitř států do budoucna nemůžou být větší než Eh, rozdíly mezi členskými státy. To já jsem zatím vůbec nevěděl, že ty rozdíly jsou tak velké. V Německu jsou poměrně malé mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. A já jsem vycházel z toho, že v jiných zemích to je podobné. Ještě bych eh, řekl jednu věc k odůvodnění toho, proč ty zemědělské platby do... můžeme na veřejnosti požadovat nebo ospravedlnit. Já bohužel tady nemám k tomu podklady, ale příležitostně už jsem o tom hovořil. V Bavorsku je spousta zemědělců, dříve to byl čistě zemědělský stát, a v Bavorsku vyšla studie Midlanderfelova na začátku 90. let a tam v eurech vyjádřeno, bavorsk české zemědělství eh, vyrábělo za 7 miliard eur. A profesor Millendorfer, Rakušan, dostal eh, za úkol vypočítat eh, ty kulturní přínosy k zemědělství jako je právě eh, biodiverzita, eh, péče o kulturní eh, krajinu, zajišťování pracovních míst, sociálně ekonomická stabilita a tak podobně. Čili mělo vypočítat to, co není vyjádřeno, nebo co se neplatí zemědělskými cenami. A on přišel k obrovskému číslu, že kromě těch 7 miliard zemědělci vypočíta, vyprodukují ještě 3 eh, miliardy navíc. A z toho eh, jenom 0,05 eh, dostávají proplaceno prostřednictvím evropských fondů. Čili můžeme s, dobrými, s dobrým svědomím říci, že zemědělství v Evropě není negativní faktor, nicméně je to společensky pozitivní faktor. A jenom zlomek přínosů zemědělství eh, je vyrovnáván eh, penězi od daňových poplatníků. Já bych poukázal na jednu věc. Je třeba eh, nastolit určitou, alespoň částečnou spravedlnost v zemědělství. Absolutní asi nezvládneme nikdy. Ono je těžké to eh, zajistit v malé obci, na tož ve velké Evropě. Nicméně, můžeme eh, velice dobře eh, vysvětlit, proč jsou třeba jednotlivé přínosy změnělství. A když, ty, když bychom tyhle ty věci nepodporovali, alespoň ze strany členských států, tak by spotřebitelé museli platit mnohem vyšší ceny potravin. To znamená, už bychom neměli 13, ty, ty peníze bychom nedávali 13,5 eh, milionů zemědělců, ale půl miliardy lidí v Evropě. A z tohoto ohledu to musíme vý, eh, vnímat. Na eh, zemědělství jsou tady velké požadavky, je přetížené v tomto ohledu. A zemědělství do zemědělství jde malá dotace ve srovnání s tím, jak bychom museli podporovat Evropu celkově. Eh, když jsme měli v, země, v Německu 5 eh, milionů nezaměstnaných, tak eh, ta nezaměstnanost nás stála více než zemědělská politika v prvním pilíři. Pan Bege už hovořil o tom, že bychom si neměli nechat Eh, podsouvat, že eh, zemědělskou politikou eh, ničím rozvoj v rozvojových zemích. Mám tady zprávu z začátku 90. let, dokonce od církevních organizací podpořenou. Prakticky tam žádné zemědělství nebylo. A hm, je zajímavé vidět, že Evropská unie dováží 80 toho, co eh, africké státy vyváží. My jsme otevřeli své trhy rozvojovým eh, zemím víc než jakékoliv jiné zemědělské regiony na světě. Dokonce i Střední a Jižní Amerika, eh, kterou neoznačujeme za rozvojové země, od, té, od tamtu dovážíme 55% toho, co tam vypěstují, nebo co tam vyváží. Takže i pro ty nejchudší země na světě jsme otevřeli eh, hranice úplně. Všechno kromě zbraní tamtud může k nám bez cla. Takže to jsem k tomu chtěl poznamenat. Já se tady pokusím napsat zprávu a doufám, že se potom eh, setká ta zpráva s velkou podporou parlamentu. Děkuji vám. A nyní eh, náš pan zpravodaj schrne naši debatu. A já doufám, že i on eh, doufá, že ta zpráva, kterou on potom napíše, eh, eh, se setká s velkým souhlasem. Sí, gracias, presidenta. Esa es mi esperanza, poder... Paní předsedající, ano, doufal jsem, že získám většinu. Je téměř nemožné schrnout všechny tyto různé příspěvky, které jsme vyslechli během dlouhé diskuze. Pokud jde o kode fungování výboru, e, museli jsme zjistit, že poslanci odcházejí počínají 11. hodinou a <clears throat> že nemůžeme počítat s přílišným počtem přítomných, abych Chtěl bych udělat eh, rezumé za přítomnosti všech poslanců, nicméně jsou tady předloženy příspěvky a sekretariát i já se pokusíme je nějakým způsobem zpracovat díky pracovnímu dokumentu, který potom předložíme kolegům a zanalizujeme v tomto výboru. Nejprve, co řekl předseda zemědělského výboru. Schrnuto máme 14 milionů zemědělců v Evropě a oni zpracovávají více než polovinu území celé Evropy. V průměru 170 eur. Jsou tady samozřejmě rozdíly, ale, pr- ale průměr je 270 eur, pardon, ne nikoli 170, ale 270 eur. A někteří z evropských zemědělců ani nedosáhnou tohoto průměru 270 eur a musíme velmi pozorně poslouchat, co těch 14 milionů zemědělců dostane jako přímou platbu, aby dokázali zpracovávat více než polovinu evropského území. Pokud jde o normy kvality, ochrana životního prostředí, to vše stojí spoustu peněz. A požadavky jsou daleko vyšší než v ostatních částech světa pro naše zemědělce. E, tak pokud jde o výsledky první, první výsledky výboru SUR, Předložili jste tady um, informace, velice, které nám dělají velké starosti. Pokud jde o e, evropské zemědělce, musíme zlepšit uh, situaci. Většina kolegů to eh, řeklo eh, takto jasně, někdo se vyjádřil i překvapivým způsobem, ale je důležité být na takovémto setkání, abychom zjistili, jaké jsou eh, mezi námi rozdíly a rozpory. Komisař odpověděl dosti jasně na otázky, které předložili kolegové a já jsem zaznamenal některé důležité informace, které budou užitečné pro náš závěrečný naši závěrečnou zprávu o zemědělské politice v rámci finančních výhledů. Nejprve náklady to, co aplikujeme na vnitřní trh, by se dalo aplikovat i na zemědělství. Co by to stálo Evropu, kdybychom neměli dostatečně financovanou zemědělskou politiku v budoucnu? Tu otázku jsme položili jasně, pokud jde o Eh, supermarkety a jejich oddělení. Hovořilo se o bezpečnosti potravin, která musí vycházet z dostatečného financování zemědělské politiky a nemůžeme systematicky volit to nejlevnější. Citovali jsme čínský příklad z produkty, které se vyrábějí za minimálních nákladů, ale kvalita není vždy zajištěna. Myslím si, že bychom nemohli aplikovat takovouto eh, takovýto princip eh, na eh, potraviny, jako aplikujeme například na nástroje. To se nejde jenom o zásobování, ale také o kvalitu tohoto financování. To vše musíme finančně zajistit. Pokud jde o konkurenceschopnost a přístup na trh, jsem si jist, že naši kolegové mají dostatečnou zkušenost pro to, aby nám řekli, jakým způsobem by bylo lze zkvalitnit eh, zemědělství na základě právě konkurenceschopnosti a trhu. Prostě na základě hospodářské soutěže. My nechceme hospodářskou soutěž, pokud jde o zdroje rozpočtu, které jsou omezeny. To by byl velký omyl. A členové výboru sur počítají s touto hospodářskou soutěží v kontextu omezených zdrojů a musíme uvažovat o tom, jestli potřebujeme více zemědělství, více vzdělávání, více výzkumu, eh, protože by v důležitém sektoru to mohlo vyvolat velkou nespravedlnost analýz, ten prostředek, který máme k dispozici pro analýzu, abychom vyhodnotili poskytování zdrojů v, nejbližších, v nejbližším období, je tady ten koncept při evropské přidané hodnoty. Ta evropská přidaná hodnota zemědělství a zemědělců v Evropě e, se vůbec nedá spochybnit. Pokud je o pokud jde o poskytování veřejných statků v Evropě, dospěli jsme k závěru, že musíme zachovat rozpočet pro zemědělství tak, jak existuje až do posud. Pokud jde o strategii pro rok 2020, Zmínilo se o tom několik řečníků a na základě těchto příspěvků a odpovědí komisaře můžeme dospět k závěru, že solidní, správně financovaná společná zemědělská politika by měla být klíčovým nástrojem pro to, abychom dospěli ke strategii eh, eh, Evropa 2020, která by byla životaschopná, protože pokud jde o eh, kvalitu životního prostředí a pokud jde o zaměstnanost, to je vše úzce propojeno s přežitím a pokračováním solidního evropského zemědělství. Pokud jde o strukturu, jako zpravodaj výboru SUR, mě to zajímá velice. Eh, komisař odpověděl, že si přeje jednotnou kategorii výdajů pro zemědělství, čili takové ty eh, simplistní, že taková to simplistní řešení eh, vnější politika, vnější politika, administrativní údaje, to vše se nedá téměř aplikovat, protože to ne, bychom neměli tady propojení se strategií 2020 a vyřešilo by to požadavky kolegů zachovat kategorii výdaje a e, přírodní zdroje. A tam se právě nachází i zemědělství, tak je nutné zjistit, zda musíme uvažovat o politice soudržnosti v těchto kategoriích a také o fondu e, Eh, politiky, venkovské politiky a eh, samozřejmě, i když tady není mnoho lidí ve prospěch eh, tohoto řešení, je tady jen argument, který tvrdí, že Fond pro rozvoj zemědělství vychází z kritérií územního plánování oproti jiným fondům, které vycházejí z ekonomických argumentů, čili tady musíme uh, zohlednit eh, více politiku soudržnosti. Tady zdůrazňuji ještě názor některých kolegů a pokud jde o trvání a flexibilitu, pružnost a propojení se společnou zemědělskou politikou, je tady jedna věc, která se zcela jasně ukazuje. Jsou zde oblasti výdajů, které vyžadují detailní naprogramování a potřebujeme takové období finančních výhledů, které by bylo prodlouženo. Těch pět let se nám nelíbí. A vrátím se k úvaze pana Bögeho, protože trvání, ta doba tedy e, finančních výhledů by měla být propojena s, s rozpočtem, který máme k dispozici a bylo by sebevražedné mít e, takovéto výhledy s malinkým rozpočtem, protože bychom měli oprátku na krku z finančního hlediska a museli bychom dělat nátlaky na členské státy, říkat kratší finanční výhledy, když se nedohodnete na postačujícím rozpočtu vzhledem k těm eh, finančním výhledům, které máme. Takže, ať je tomu jakoliv, říkám to těm v tomto výboru, kdo se vyjádřili, pakliže 80 komunitárního rozpočtu eh, zemědělské politiky a sou, politiky soudržnosti si přejí mít další finanční výhledy, pak je musíme vyslechnout, protože 80% se soustředuje v těchto dvou oblastech a poslanci z těchto výborů eh, chtějí ještě další eh, finanční výhledy 7 až 10 let a je-li tomu tak, pak je evidentní, že zpravodaj jako já například musí toto stanovisko zohlednit. Pružnost, flexibilita, buďme upřímní, viděli jsme to v dokumentu, který jsme předložili na toto téma, na téma pružnosti, právě pokud je finanční perspektivy, tak to vyplývá ze zemědělství protože rozpočtový výbor tohoto parlamentu, Evropská komise a Rada měli možnost pokrývat eh, eh, nečekané výdaje díky právě tomu, že jsme měli přebytky eh, v zemědělské politice a nemyslím si, že by to byl dobrý způsob, jak dělat rozpočtový program, ale to probíhá až do posud. Takže to je to kontroverzní moment. A pokud jde o finan, finální návrh našeho výboru, je tady záruka flexibility různých kategorií, aniž bychom poškodili společnou zemědělskou politiku, e, co právě bylo naším úkolem v tomto období. Další bod zjednodušení. E, pan Böge se o této otázce zmínil. Nemůžeme mít deregulaci nebo nařízení v různých oblastech společné zemědělské politiky. To tež platí pro politiku soudržnosti. Musíme doufat, že tam bude správné propojení, že tady bude zpráva e, Evropské komise týkající se zjednodušení řízení. Tady půjde o zcela zásadní návrh, který bude spojen s dalšími horizontálními otázkami a já e, nemohu posuzovat, co bude v tom dokumentu. Čekám, až to komise předloží. A to bude zcela zásadní moment. Znovu opakuji, většina příspěvků jdou tímto směrem a máme jasný pocit, že tady je většinový názor e, nejenom v zemědělském výboru, ale i, v komis, ale i ve výboru SUR, že E, všechny tyto výsledky se objeví v našich textech a že budeme mít souhlas koordinátoru k tomu, abychom předložili dokument co nejrychleji. Děkuji. Um, ich danke... Děkuji. Já děkuji všem těm, kteří se účastnili této debaty, za prvé za ukázněnost, ale také za příspěvky. Pokud eh, by se mě někdo teď zeptal, jaký je výsledek této debaty, tak eh, bude to celkem jasné. Nechceme žádnou revoluci v budoucí zemědělské politice. My si přejeme pouze mírnou reformu eh, financování produkce veřejných statků a to je zabezpečení potravin, rozvoj a zachování venkova a tak dále a tak podobně. Prostě všechno, co pod ten pojem patří. Toto je práce zemědělců, toto je práce naše. O to se také snažíme dát k dispozici prostředky a ty, které máme, tak je spravedlivěji eh, rozdělovat a to jsme se tedy dozvěděli od kolegy Dese, že rozdíly jsou nejenom mezi jednotlivými členskými zeměmi, ale také uvnitř jednotlivých členských zemí, eh, pokud se týče rozdělování prostředků mezi jednotlivé konkrétní zemědělce. Takže to je problém a samozřejmě toto nelze řešit tím, že rozpočet seškrtáme. Toto je můj závěr, ale já tady nejsem selka, ale pokud se někdo by tady ptal mě, no tak asi to je ten směr, který jsem tady vypozorovala. Eh, samozřejmě nesouhlasím úplně se vším nebo ne, úplně s každým, ale myslím si, že eh, jsem vystihla většinu toho, co tady bylo vyřešeno. Děkuji vám. Teď se dostáváme k bodu číslo 3 Moje oznámení budou poměrně rychlá. Vy jste to vlastně už slyšeli na zasedání koordinátorů včera. My jsme se dohodli, že budeme také na další zasedání zvat komisaře, ale této souvislosti jsme požádali eh, předsedu Barosa, aby nám vždycky zprostředkoval návštěvu toho eh, správného komisaře. Eh, v únoru se budeme bavit o výzkumu, vývoji energetice a transevropských sítích. Pozvána je komisařka pro výzkum, také mm, komisař pro energetiku a komisař Kalas, který má na starosti transevropské sítě, ten také byl posván. Zatím nemáme definitivní potvrzení od nikoho, kromě paní komisařky pro výzkum. Příští zasedání budeme mít 10. Eh, února, to bude o soudržnosti a solidaritě. Komisař Hán už přislíbil účast a také pan komisár Andor, eh, který eh, je komisář pro ISF. Pokud se týče zahraniční politiky, a to se vracím k prvnímu únoru, eh, měl by přijít komisař Pibalx, ale to ještě nevíme úplně jistě, jestli se mu to podaří pracovním dokumentům Salvador už se vyjádřil, k tomu není třeba nic dodávat. Um, už tady zaznělo, že eh, pokud budeme mít časovou tíseň, pokusíme se eh, ještě o dodatečnou schůzi a to už nyní máme. Bude to čtvrtek 10. března, je to dopoledne ve Štrasburku před hlasováním. Včera na koordinátorech jsme se ještě jednou eh, dohodli, že budeme reagovat na dotaz předsedkyně respektive předsedkyně eh, konference předsedů výborů a že tedy všechny výbory by se měly vyjádřit k rezoluci plánované na jarní summit politických frakcí. Takže tam by konference předsedů výboru eh, k tomu také měla přispět. My jsme se rozhodli, že ano, že do toho půjdeme. A z pracovního dokumentu zpracovaného Salvadorem se pokusíme zpracovat eh, krátké shrnutí, tak abychom eh, se vyjádřili k Evropě 2020, konkurenceschopnosti a tak dále. To vám bude rozesláno k okomentování. E, komentáře, které jsou nutné, které na zapracování, tak prosím, abyste to včas sdělili. Budeme mít čas ještě příští týden. A pokud někdo se chce rovnou pustit do práce, no tak chci říct jednom, jednu věc. Toto je náš příspěvek k práci konference předsedu výboru. Tam se to zpracuje a předá se to konferenci předsedu frakcí a ti teprve se píší tu rezoluci. Takže eh, v té rezoluci, jestli nebude úplně všechno promítnuto z toho, co navrhnete, s tím je třeba tak trošku počítat. A když tak eh, zalobovat každý ve své frakci. Ale to bude tady, jak jsem řekl, náš příspěvek k celé věci. My jako výbor jsme dostali eh, žádost od eh, sněmovny lordů, kteří by chtěli vědět, eh, mít jako si představu, jak by měl vypadat rozpočet v příštím období. Britští kolegové na tomto výboru také eh, individuálně dostali stejný dotaz jako my všichni jako výbor. To samozřejmě proběhne tak, jak se to musí proběhnout. A pak tedy odpovíme vlastně od lodu. Včera už bylo také řečeno, že sněmovna lordu. Eh, naznačuje, že možná eh, bychom, by nás mohl zajímat výsledek eh, jejich průzkumu, že možná bychom rádi získali výsledky jejich práce, tedy jejich zprávu, což by mohlo být pro nás zajímavé. Eh, je třeba říci, že kdykoliv jsme to udělali v minulosti, vždycky jsme od sněmovní lodu dostali velice kvalitní práci a eh, s těmi jejich výsledky bylo možno potom pracovat dál. Eh, Tolik má oznámení. Ještě někdo má něco, prosím, někdo z kolegů, co by chtěl říci? Není tomu tak. Tak, dobrou chuť a nashledanou. Ale ano, takže přeji vám, přeji vám dobrou chuť. Ano. <laughs> Ja, so, so. Und manchmal sogar auch Prost Mahlzeit.